Meine Damen und Herren. Dámy a pánové, chtěl bych zahájit dnešní zasedání. Slyšení o Eulex Kosovu se bude konat zítra v 9 hodin a hlasovat se bude zítra ve tři čtvrtě na 12. Máme ještě další změny. Eh, diskuse o evropském nástroji sousedství se bude konat dnes odpoledne a od pěti hodin budeme hovořit s panem Gráfem Lambsdorfem o doporučení rady k 60. zasedání valného schromáždění. Souhlasíte s touto změnou? Jestliže ano, pak nyní přijmeme zápisy. Četli je snad někdo? Není tomu tak, tak jsou schváleny. Žádná sdělení také nemám a tím se dostáváme k tématu výměny názoru s panem Ramtamem Lamamrou, který je komisařem Africké unie pro mír a bezpečnost. Srdečně vás vítám a děkuji vám za to, že jste dnes přišel mezi nás. A já jsem rád, že tyto vztahy s vámi nadále dobře rozvíjíme a také to děláme především naš, eh, prostřednictvím našeho podvýboru. Podívám-li se na konflikty, které se odáhrávají v obou dvou částech Sudánu a také v Mali a pak je také eh, další konflikt eh, v Kongu, v Gviné Bissau. A na základě těchto konfliktů vím, pane velvyslanče, že máte hodně práce. Evropská unie a náš výbor podporují další zrůstající kapacity Africké unie pro řešení těchto konfliktů a reakci a také by nás více zajímalo, jak působí jednotlivé orgány, například panel moudrých a také další orgány. Také by nás zajímalo, jak Evropská unie může prakticky podporovat reakci Africké unie v Africe. Děkuji vám, pane eh, komisaři, že jste mezi námi a dávám vám slovo. Děkuji. Pane předsedo, já vám děkuji. A také děkuji eh, členům tohoto výboru. Děkuji vám za laskavé pozvání. Opravdu s velkým potěšením jsem se vrátil k těmto kvalitním posluchačům. Měl jsem to privilegium, že jsem již spolupracoval s AFETem a také s podvýborem pro bezpečnost a obranu a tak, z této interakce jsem si ponechal velmi hezkou vzpomínku, také to bylo povzbuzení v tom smyslu, že se snažím co nejlépe přispívat k tomuto dialogu, který je v zájmu privilegovaných vztahů, které se rozvinuly mezi Africkou unii a Evropskou unii. Víte, že strategické partnerství se právě konsoliduje a má na svém účtu už dosti úctyhodný počet akcí související se strategií a akčním plánem, který byl přijat na společném summitu mezi Evropskou unii a naší unii v Káhyře, v Lizaboně a nedávno také v, Tripolis, v Tripolisu. Jsme rádi, že tentokrát se setkáváme v Bruselu v rámci pátého konzultativního setkání Rady pro mír a bezpečnost. Také se setkáváme tedy s AFETem EU. A toto se koná symbolicky ve chvíli, kdy Africká unie zaznamenává desáté výročí svého vytvoření. Samozřejmě, že společné působení začalo již v roce 63 v rámci Unité Africaine, africké jednoty. Před deseti lety jsme se domnívali, že nastal okamžik, abychom vybavili společné africké počínání novými perspektivami, novými ambicemi, a to v rámci nového textu a nových nástrojů a také nových struktur. A tak je správné se domnívat, že Africká unie je dědicem, univerzálním dědicem africké jednoty z hlediska principů, realizací, ale také slabin a některých frustrací. Ale je zcela normální se domnívat, že Africká unie je nositelkou nových ambicí a chce být kvalitativně novou organizací. V tom smyslu, že její ambice jsou větší a její záběr širší. Strategická vize, která je základem Africké unie, eh, staví své budování na čtyřech pilířích. Mír a bezpečnost. To je nezbytné. Je to nezbytné pro realizaci dalších velkých projektů. Druhý pilíř je rozlišující charakteristikou Africkou unii. Je to odkaz na sdílené hodnoty, které zahrnují demokracii, správné vládnutí a lidská práva. To nebylo v ustavujících textech africké jednoty. Třetí pilíř je rozvoj spolupráce a integrace na kontinentě a čtvrtý pilíř jsou lidské a institucionální kapacity, které samozřejmě zahrnují panafrický parlament, Africký soudní dvůr a ještě některé další instituce, které byly vytvořeny proto, aby podpořili společný a integrační africký projekt. Konkrétně v oblasti míru a bezpečnosti, to je oblast, kterou se zabývám již čtyři roky, v rámci prvního mandátu, který mi byl svěřen. Rozsah afrických aktivit v oblasti míru a bezpečnosti jde od prevence konfliktů, strukturální prevence především, která spočívá v tom, že se snažíme řešit příčiny konfliktů, ať už se jedná o politické, ekonomické nebo sociální příčiny. Snažíme se postupovat tak, že chceme upevnit mír a směřovat k rekonstrukci v rámci uplatňování příslušných plánů a příslušných opatření, která se týkají těch jednotlivých konfliktních případných situací. Vývoj doktriny Africké unie v porovnání eh, s organizací Africké jednoty je charakterizován tím, že ve své době africká jednota se opírala především o nevněšování do vnitřní záležitostí. Africká unie oproti tomu byla první mezinárodní organizací, která posvětila ve svém ustavujícím textu odpovědnost za ochranu. Tento princip byl začleněn do ustavujícího aktu Africké unie jako princip nelhostejnosti, který mm, uvažuje i o možnosti ozbrojených intervencí z iniciativy samitu Africké unie, pokud určitá země bude závažným způsobem porušovat lidská práva, pokud se bude jednat o genocidu nebo zločiny proti lidskosti. Jak jsem uvedl mezi principy, které jsou zásadní a které podědila Africká unie z africké jednoty, je nedotknutelnost eh, hranic ve chvíli, kdy africké země získávají nezávislost. Tento princip se upevnil také tím, že je součástí ustavujícího aktu. Není to již rezoluce, ale je to zásadní princip který je stvrzen v ustavující smlouvě Africké unie. Tento princip by měl být podstatou integrační snahy a naopak zamítání atomizace afrického kontinentu. A má také podporovat řešení Eh, situací, které porušují tento princip. Zároveň mezi inovacemi této unie v souvislosti s tím, že prakticky všechny nové krize a konflikty v Africe přímo nebo nepřímo se eh, dotýkají zprávy v těchto zemích. V této souvislosti Africká unie se začala zabývat všemi aspekty řízení a snažila se také vybavit nástroje a rámci, které by mohly podporovat správné řízení politických, ekonomických věcí a správné řízení i podniků, to znamená hlavně v boji proti korupci. Nástroje Africké unie jsou různé a jsou čím dál bohatší. Zvláště na základě vybudování architektury, míry a bezpečnosti. To je úplný systém kolektivní bezpečnosti. Je to systém, který se snaží nejen o prevenci konfliktů, ale také o jejich řešení, hledání příčin, odstraňování příčin tak, aby se tyto konflikty v budoucnosti neopakovaly. Z hlediska problematiky krizí a konfliktů souvisejících s řízením Unie udělala diagnózu a konstatovala, že většina těchto konfliktních situací reaguje na parametry vyváženosti mezi jednotou a různorodostí a také vyvážeností mezi centrem a periferií ve všech situacích. Pozorujeme, že se jedná o nevyváženost, o potíže, které souvisejí s absencí proporcionality mezi vztahy centra a periferie. Většinou centrum je lépe vybaveno, periferie je hůře vybaveno. A přes tyto rozdíly a nuance, pokud ta nevyváženost jde v neprospěch plurality a různorodosti, pak většinou vyušťuje v ozbrojená povstání a dokonce ve snahy eh, separat, separovat a rozdělit zemi. Bylo také konstatováno, že v současné Africe prakticky všechny konflikty a všechny krize jsou vnitřní povahy. Prakticky již neexistují konflikty mezi dvěma sousedními zeměmi z důvodu sporů ohledně hranic nebo bohatství. Převážná část krizí a konfliktů v Africe se omezuje na vnitřní situace, které samozřejmě na sebe berou velmi často regionální povahu, nebo dochází k vměšování či k rozšiřování těchto konfliktů, anebo Tyto situace souvisejí s problematikou etnických skupin a dochází někdy k strategickým rivalitám. A to mě přivádí k tomu, že bych se rychle zmínil o konfiguraci současných konfliktů v Africe. Nejdříve bych učinil pozitivní poznámku. Možná, že máme spíše sklon nevnímat eh, tuto skutečnost. Konstatuji, že v současnosti je mnohem méně konfliktů a méně obětí než v posledním desetiletí minulého století. To znamená v 90. letech. Víte, jak vypadala situace eh, v oblasti Velkých jezer. Víte, jaké eh, situace souvisely s genocidou v Ruandě. A deset let poté konstatujeme méně konfliktů, méně obětí v Africe. Jsme tomu rádi, i když stále je konfliktu a obětí příliš mnoho. A vše, co můžeme udělat pro to, abychom uchránili lidské život, je stále nepostačující, pokud se nám nepodaří realizovat heslo Afriky Afrika v míru sama se sebou a vůči ostatním. Fenomén konfliktů na kontinentální úrovni zahrnuje samozřejmě i fenomén námořního piráctví, terorismu. Víte, že máme také mm, separatistické, separatistické skupiny a to vše vážným způsobem zatěžuje kontinentální stabilitu můžete konstatovat, že od adenského eh, přístavu podél Somálska až po Ginvejský eh, záliv, to znamená v té západní části, máte jakýsi oblouk krizí, které mohou být popsány jako jakási dálnice nadnárodního zločinu. A tento fenomén jde od východu Afriky po západ Afriky a souvisí s ním velmi významné výzvy z hlediska podpory kolektivní bezpečnosti kontinentu. Ještě bych k tomu dodal, že jádrem nadnárodního zločinu, nejzávažnějším projevem tohoto zločinu, samozřejmě k terorismu a piráctví, je obchodování s nepovolenými omamnými látkami. Toto obchodování v Africe již není vnímáno jako nebezpečí z hlediska veřejného zdraví nebo zdraví jednotlivců. Samozřejmě, že tomu tak je, ale zároveň je to velké poškození svrchovanosti státu, poškozuje to fungování demokratických institucí a čím dál více je to také riziko pro regionální bezpečnost. V současnosti celá západní Afrika trpí tímto fenomenem a je samozřejmě známo, že konečným trhem je evropský trh a že tento eh, africký trh na západě Afriky je pouze transitní oblastí, i když část spotřeby probíhá také v tomto regionu a týká se zvláště mladých nezaměstnaných bez perspektiv, ale víme, že obchodování s omamnými látkami by mělo být vnímáno jako ohrožení míru a bezpečnosti v regionálním měřítku a příslušným způsobem by se proti tomuto fenomu mělo postupovat. Další nebezpečí, zvláště v západní Africe, spočívá s tím, že by se zde mohly vytvářet jakési narkostáty, jejichž eh, prostředky a bohatství by bylo v rukou těchto sítí eh, z Jižní Ameriky, které se snaží upevnit předtím, než se jim podaří dosáhnout evropského trhu, což je cíl. A proto spolupráce v této oblasti musí být prioritní. Co se týče dalších situací, když dovolíte, já je stručně shrnu, tak abychom se případně k ním mohli vrátit ve světle vašich otázek nebo připomínek. Máme velmi křehkou situaci v oblasti Velkých jezer. Vy jste se zmínil, pane předsedo, o znepokojující situaci také v Kongu. A stejně křehká situace je v Burundi i když ta nejnovější aktualita obrací naší pozornost ještě na další regiony Afriky. Přesto všechno bychom měli udělat vše pro to, aby se situace v těchto oblastech nezhoršovala. Další situace, která je zvláště obtížná a může mít katastrofální účinek, pokud se nám nepodaří řešit tuto situaci, je vztah mezi Jižním Sudánem a Sudánem. Můžeme konstatovat, že jednání od včerejška v Addis Abebě bylo opět zahájeno pod záštitou eh, Africké unie a předsedá tomu bývalý sudánský prezident Tamumbeki. Situace v těchto oblastech je nesmírně křehká. Můžeme však zaznamenat pozitivní vývoj v Somálsku díky společnému mezinárodnímu působení, díky Evropské unii a díky také financování, které se snaží znovu eh, postavit na nohy somálský stát. Tato situace by se měla ovšem konsolidovat směrem k nové ústavě a k ukončení toho přechodného období do 20. srpna to by nás mělo vést k tomu, abychom eh, zde velice jednoznačně posvětili toto úsilí tak, aby tato situace se mohla stát příkladnou pro řešení eh, těchto eh, problematických otázek, které až do posud byly považovány za neřešitelné. Sahel. Tato oblast je bez pochyby vážná, vážné téma a zdrojem znepokojení. Byly doby, kdy to byly hlavně oblast velkých jezer, africký roh, to byly ty převážné body znepokojení. Napříště i Sahel zde zaujímá důležité místo a představuje hrozbu v souvislosti s problémem řízení, s humanitárními problémy, jsou zde také ekologické problémy, problém terorismu a ohrožení bezpečnosti v souvislosti s drogami a také separatistické problémy. Je to koktejl potíží a výzev v tomto regionu, který také překračuje hranice Malijské republiky a stává se skutečným regionálním problémem a přesahuje i západní Afriku, dotýká se také Sahelsko sahelské oblasti a dotýká se také střední Afriky. Existuje další kategorie konfliktů, kterou můžeme považovat za jaksi zmrazenou, protože se neprojevuje mm, projevy násilí, které by byly významné, ani tam nedochází k výraznému pokroku v řešení. To je konflikt mezi Eritreou a Etiopií a zároveň je to proces dokončování dekolonizace západní Sahary s konáním referenda, které bohužel se nebude příliš brzo konat. Jistě jste sledovali potíže, které souvisely s misí generálního tajemníka a velvyslance Christofa Rose. Takže jsme v jakési slepé uličce z hlediska eh, těchto uvedených konfliktů. Mezi novátorskými prostředky, které uplatňujeme pro to, abychom šířili mír a zajišťovali bezpečnost, máme posílené regionální iniciativy, které se snaží uplatňovat vojenské a bezpečnostní složky za podpory Evropské unie, tomu jsme rádi. A zároveň se Rada bezpečnosti OSN čím dál více účastní těchto iniciativ. Je to jasný projev toho, co v oblasti míru a bezpečnosti eh, vytvářejí africké země z hlediska odpovídajících postupů, které jsou realizovány na regionální, kontinentální úrovni, tak, aby se co nejvíce rozšířily reformy, které umožňují řešit eh, konflikty. Jaké jsou perspektivy? Jaké jsou pozitivní perspektivy zemí, kterých se týká to, čemu média říkají arabské jaro v Africe. My spíše používáme eh, výraz lidového povstání a revoluce. Samozřejmě, že ten pracný proces vytváření demokratických institucí v rámci voleb v Tunisku a v Egyptě představuje hlavní perspektivu, která nese naděje. Totéž se týká Libie, která se připravuje zvolit ústavodárné schromáždění. Africe, v severní Africe tedy probíhá tento proces, který bude jistě bohatý na poučení, ale momentálně jde o to, abychom podpořili tento proces a případně zabránili nějakým skluzům odchylkám na této cestě. Nepracujeme sami. Pracujeme s partnery, s věrnými a kvalitními strategickými partnery. Partnerství mezi EU a Africkou unii existuje, o tom jsem mluvil. Myslím, že toto partnerství je nyní dostatečně zralé je zásadně důležité pro fungování africké architektury míry, míru a bezpečnosti a jsme rádi, této silné stále podpoře ze strany Evropské unie. Máme partnerství s OSN. I toto partnerství dosáhlo velmi výrazné úrovně v prvních měsících tohoto roku 2012. Ty příznačné projevy tohoto partnerství byly rezoluce 2036 ohledně Somálska, kde rada potvrdila strategický přístup Africké unie z hlediska budování oblasti bezpečnosti v Somálsku. Pak je to rezoluce 2046, kterou Rada přijala 2. května, týká se Sudánu a Jižního Sudánu a doslova přebírá rozhodnutí Evropské, eh, Africké unie. Příští rok zaznamenáme 50. výročí vytvoření africké jednoty. To odpovídá také 50. výročí dosažení nezávislosti některých našich zemí. Jde o to, aby panafrický proces zůstal stále živý v duchu a v srdci a v politické vůli Afričanů tak abychom směřovali k renesanci afrického kontinentu, která bude budovat budoucnost na tom, co bylo již dosaženo, která bude odstraňovat nedostatky a zajistí, že Afrika půjde vpřed a bude plně uplatňovat hodnoty, které sdílí s dalšími členy mezinárodního společenství, stejně jako podstatné hodnoty, které zajistily, že kontinent se dává cestou pokroku směrem k Africe, která bude v míru, bude prosperovat a bude mít odpovědnost na mezinárodní scéně. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za tuto prezentaci, která je základem pro další diskusi. Jako první bude hovořit pan Prida. <clears throat> Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A pane komisáři, děkuji vám za vaše vystoupení, které bylo velice hutné, jak jste řekl. Africká unie je důležitým partnerem EU a samozřejmě, tak jak jste to právě připomenul, jsou zde ty jednotlivé oblasti, které znepokojují, které jsou kritickými místy. Dnes bych chtěl zdůraznit dvě z těchto krizí. Vy jste je připomněl. Je to konflikt mezi Sudánem a Jižním Sudánem. Jsme samozřejmě rádi tomu, že jednání bylo obnoveno, ale zároveň, a diskutovali jsme o tom na plenárním zasedání před týdnem ve Štrasburku, zároveň jsme znepokojeni Eh, bombardováním, které proběhlo minulý týden. Africká unie mm, neodsoudila toto bombardování. Co to znamená? Byl, byla zde snaha přivést Sudán opět ke stolu je, vyjednávání, anebo se domníváte, že v budoucnosti můžeme počítat s takovým vývojem, to znamená tři dny bombardování a pak návrat k jednacímu stolu, pak eh, a tak dále. Jak interpretujete smysl tohoto bombardování, toto bombardování, které proběhlo ze strany Sudánu? Druhá připomínka. Vy jste se zmínil o Somálsku. My jsme konstatovali, stejně jako mý kolegové, že jednotky Africké unie zaznamenali významný úspěch z hlediska města Avgoje, který je, která je velice důležité v Somálsku. To je akce, která umožňuje vytvořit humanitární koridor až do Mogadišu. Samozřejmě, že bychom měli poblahopřát těmto vojenským jednotkám. Ale chci se zeptat, myslíte si, že vydrží tento koridor střednědobě Myslíte si, že tento koridor by se mohl udržet pod kontrolou? Děkuji předem. Uh, Děkuji vám, eh, pane velvyslanče, eh, pane komisaře, tedy eh, za velice komplexní expoze. detailních pohledů. A mm, já jsem se chtěla zeptat na to tež, co předřečník, ale eh, byla bych také ráda, abyste nám vysvětlil, jak se Africká unie teď staví k situaci v Mali a v Gvineji Bissau. Protože ty základní zásady, o kterých jste hovořil, to znamená demokracie, lidská práva, řízení státu a ty výzvy, o kterých jste hovořil. Pokud jde o nevládnutelnost těmto státům a to, že by se mohly stát nástrojem organizovaného zločinu, například eh, pašování drog, jak je to v Guinea-Bissau, tak eh, tohle všechno vyvolává otázky. Zejména vzhledem k působení ECOVASu. ECOVAS má být regionální organizace působící v západní Africe, samozřejmě podřízená Africké unii, ale to, jak teď působí, vlastně eh, znamená tiché eh, schvalování pučistů, kteří svrhli vlády. A to je úplně v rozporu s eh, tím, co Africká unie a OSN by měly stělesňovat. Podívejte se například na Gvineu Bissau. Tam to jde úplně proti rezolucím schváleným bezpe- Radou bezpečnosti OSN. Neměla by Evropská unie, Africká unie spolupracovat daleko intenzivněji, když už přihledneme k té dálnici pro organizovaný zločin, o které jste hovořil, eh, která se táhne od západu k východu Afriky. A jak se také eh, říkal, blíže k Evropě. Tak, aby eh, ten organizovaný zločin potom se nezamířil na Evropu za nesmírného utrpení afrického lidu. Také bych se rada zeptala na podrobnosti k té otázce západní Sahary. A já vím, že Africká unie, jak jste říkal, velice podporuje rezoluce OSN k sebeurčení, což je opravdu případ západní Sahary. Nicméně tady máme případ, kdy mezinárodní právo je očividně porušováno. A Christopher Ross, eh, zástupce eh, generálního tajemníka OSN, eh, byl teď odmítnut v Maroku. Že Africká unie se k tomu nestaví nějak efektivně. Evropská unie také zodpovídá za nečinnost této otázce. Mimochodem. Ale je to problém africký. Africká unie by eh, možná se měla postavit do čela eh, při řešení tohoto problému. A my nevidíme, že by se tam toho mnoho dělo, takže kdybyste k tomu mohl něco říct. Děkuji. Pan Vajgo. Děkuji, pane předsedo. Pane Vyslanče, Mimochodem jsme ve Vídni eh, ve stejnou dobu ve vyslanci, u stejné instituce, takže jsem rád, že se tady znovu setkáváme. Já si myslím, eh, že váš komplexní úvod eh, zdůrazňuje, jak je důležité, abychom si vyměňovali názory pravidelně, na více politické úrovni a podrobněji. Dá nám tady hodně námětů přemýšlení. A já jsem se chtěl eh, zeptat k, za, také k západní sáře. Včera večer eh, jsme tady měli plno, už eh, se tady nedalo ani posadit, asi 50 lidí tady ještě stálo a projednávali jsme přitom západní Saharu. Promítali jsme film pana Bardena o západní sáře. je tady celá řada otázek k tomu, ale nejdůležitější je, kdo by se ještě mohl angažovat více v procesu hledání a řešení. Pan Barden nám včera připomněl obrazy historii problému, který celý začal brutální invazí. Je to takový trochu vymyšlený konflikt, nebo stal se z toho, protože se to týká suverenity národa, který žije ve své vlastní zemi a jejího mm, navrácení. Takže i když Evropa je odpovědná za jednání svých členských států, které také stojí v cestě eh, rozumného eh, řešení Eh, problémů v OSN a jinde, je také opravně očekávat, eh, že vaše organizace se eh, tedy k tomu problému postaví jasněji. protože je to poslední ehm, zbytek koloniálních časů na africkém eh, kontinentu i ve světě obecně. Takže je třeba toto eh, řešit rozhodněji. Možná, že všichni čekáme na vyzrání demokracie v Maroku až si prostě uvědomí, že si nemůžou dovolit mít kolonii eh, ve svém sousedství. Nebo mus, bude muset dojít ještě k něčemu jinému aby eh, Maroko bylo schopné se kompromisně postavit této otázce. A to znamená stáhnout se a dát eh, lidu západní Sahary rozhodnout o vlastní budoucnosti. Má druhá otázka bude kratší a týká se Darfuru. Ten je eh, samozřejmě zastíněn konfliktem mezi severním a jižním Sudánem, ale pořád existuje. Vyjednávání v Dauhá nepřinesly žádné řešení problémů v Darfuru. A dříve nebo později, myslím, že eh, to přijde na pořád jednání znovu a bude třeba, abychom se tam angažovali. Takže mohl byste nám říci něco k Darfuru? Děkuji. Děkuji, paní Nielsen. Eh, Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já bych vám chtěla položit dvě otázky. Nejdříve Mali. Včera prezident Francouzské republiky François Hollande vyzýval Africkou unii, aby povolala zasedání ohledně situace v Sahelu a Mali. Ostatně měl také jednání s panem Bony, prezidentem Mali, a s panem Watara, který je prezidentem CDAO. Chtěla bych vědět, jak se díváte na tuto myšlenku, která se začíná častěji objevovat, poslat do těchto oblastí hybridní mírové jednotky, to znamená jednotky OSN Africké unie, a CDAO do Mali. Byla by ochotna Africká unie zažádat o zaslání těchto mírových jednotek? Jakou roli má sehrávat EU v této oblasti, vedle toho, že má humanitární poslání? Jakým způsobem by se mohla zapojit do této mírové mise? Samozřejmě na základě mandátu OSN. Dále bych se vás chtěla zeptat na humanitární a potravinovou krizi, která nevznikla v současnosti. A víte, že souvisela s jednotkami MNLA již tehdy. Zde bylo období sucha, Červený kříž tehdy hovořil o tom, že zde budou působit osoby Červeného kříže, zvláště v centru Mali. Zvláště v oblasti Mompty je velmi závažná situace, je to velice chudý kraj a přežití je obtížné. Humanitárně je tato situace velmi znepokojivá. Já bych chtěla vědět, jaký požadavek má MNLA z hlediska zeměpisných oblastí. Nedávno jsem viděla mapu a říkalo se, tady je tato zóna Zuan. A na této mapě jsem objevila právě tento kruh této oblasti, který nesouvisí s Tuaregy podle mého názoru. Mohl byste nám upřesnit tu hranici tak, jak v současnosti stanovuje osvobozující hnutí Zaola? Další otázka. Když jste hovořil o současných konfliktech v Africe, řekl jste, nyní v Africe konflikty jsou vnitřní povahy, buď interetnické konflikty nebo jiné. Neskrývám, že jsem poněkud překvapená. Nezdílím úplně vaše stanovisko. Možná nemyslím si, že by tyto konflikty byly řízeny bývalými metropolemi, eh, tedy státy EU, ale samozřejmě, že je tady zájem o nerostné suroviny. A mám nyní na mysli zvláště ozbrojené konflikty v Kongu. Minulý týden 30 tisíc osob muselo opustit oblast Kivu a e, přešli do Ugandy. Je tady opravdu ozbrojený latentní boj a nemůžeme tedy popírat, přítomnost našich společností, které eh, chtějí využívat nerostné bohatství. Není možné říkat, že se nás netýkají tyto africké konflikty. Uh, Děkuji, pane předsedo. Tady jsem k západní Sahaře na to již se dotazovali dva kolegové. Maroko není členem Africké unie, protože západní Sahara také byla uznána Africkou unii a také eh, jste se ptal na zmrazené konflikty. Byly v posledních 20 letech vytvořeny dva státy v Africe, Eritrea a Jižní Sudan. Mě zajímá Soha, Somálsko, protože v Somálsku tam eh, také bojují proti pirátství, bojují také proti fundamentálnímu islamismu, islamismu a nyní se v současné době byla vydala právní zpráva, která takže Somálisko oni požadují od 90. let mezinárodní uznání ale v současné době tato lhuta vyprší a může a a takže by mě zajímalo, jak to v této souvislosti vypadá. A potom se chci také ještě e, zeptat na to, že pan Kadáfi platil asi 20% vašeho rozpočtu a také eh, nebylo dobré, že některé státy podporovaly pana Kadáfio v průběhu konfliktu. A Libie již nebude nyní dotovat váš rozpočet stejně štědře jako v minulosti. Jak se k tomu postavíte? A potom tady se hovořilo také o kovasu a podobně. Takže jak se stavíte k regionálním blokům? Zabývá, eh, jednáte s nimi anebo jednáte s jednotlivými státy? Takže mě by zajímalo, jak toto vypadá, protože my v Evropské unii k tomu zatím nemáme eh, přesný eh, názor. My zatím tedy nezabýváme se či nejednáme s předběžnými či provizorními bloky. Grazie. Molto velocemente. Io ho sentito una descrizione delle difficoltà dei... dei... Já jsem slyšel že někdy je těžké konflikty popsat, ale možná bychom měli také ještě zdůraznit, že se někdy problémy řeší pouze velice pomalu. Nechci opakovat to, co řekli kolegové, chci pouze zdůraznit tři body. Je třeba si uvědomit, že otázka Sahelu se stává stále důležitější pro bezpečnostní zájmy. To se například dotýká Mali a dalších států. Týká se to prakticky veškerého afrického kontinentu i Evropy. A právě proto bych vás chtěl požádat o podporu kvartetu. K tomu také nyní se připojila Nigérie. dá se předpokládat, že Maroko zůstane mimo, ale je třeba prověřit, zdali jsou nyní dány podmínky tak, aby se rozmístily na místě jednotky, které by se snažily působit proti. Tady se to týká také afrického rohu a já si dělám velké starosti o konflikt mezi Džibutou a Eritreou. A také to, co se odehrává v Eritreji, tam je situace téměř neudržitelná a já se domnívám, že Africká unie tam musí vynakládat velký politický tlak, tak aby se vyřešily otázky například právního státu, protože tam vlastně právní stát neexistuje, je tam také beztrestnost a potom také jsou tam otázky migrace například v souvislosti s Libyí. Potom ještě k západní Sahaře. Chci se vás zeptat, zda je možné tam svolat kulatý stůl mezi EU a Africkou unii. Tam by se řešily otázky a podporovalo to, co provádí Christopher Ross. Jestliže to všechno necháme v rukou OSN, tak se nedomnívám, že tento problém můžeme efektivně vyřešit. Afrikácká unie a EU musí vystupovat důrazněji. Možná, že musí najít nějaký inovativnější způsob. Děkuji vám. Děkuji vám. Pane Velvyslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že jste mi jasně naznačil, že moje doba je omezená v porovnání s hutností a množstvím těchto otázek. Bohužel budu muset tedy odpovídat jaksi napříč těmito otázkami a samozřejmě, že se mi nepodaří uvést všechny detaily. Nejdříve začnu otázkou západní Sahary. To zaznělo v několika vystoupeních a jsem tomu rád, vzhledem k tomu, že stanoviska, která jste vyjádřili, se všechna vztahují k nezbytnosti sjednotit naše úsilí, podnítit dynamiku z hlediska řešení, tak aby bylo možné v konečném efektu zajistit národu západní Sahary uplatnit eh, svoje právo na sebeurčení. Ten obtížný proces, který vedou OSN, také díky zaslání generálního tajemníka a také pod dohledem Rady bezpečnosti, tento obtížný proces ukazuje všechny potíže, s kterými se potýkáme a které Africká unie zaznamenala v dobách, kdy zajišťovala vedení tohoto procesu. Jeden z vás zdůraznil oprávněně, že Afrika nakonec poskytla statut státu, k eh, tomuto státu, který se stal tedy eh, členem OSN a potom členem Africké unie. Nicméně Africká unie vsadila na zákonnost a legitimitu práva na sebeurčení saharského národa. A také vsadila na jasný závazek představitelů Polisaria, kteří mm, měli souhlasit s tím, že mm, přijmou rozhodnutí referenda, jakmile se bude konat. A tak Saharská republika je plnoprávným členem Africké unie. Africká unie i nadále se domnívá, že situace není normální, vzhledem k tomu, že velká část území uniká kontrole tohoto státu a také vzhledem k tomu, že mírový proces, který vedou OSN, neumožňuje naznačit na horizontu určité konečné řešení. Já si myslím, že Evropská unie, evropské země mají také eh, významnou odpovědnost v tom smyslu, že by měli využít svého vlivu. A všichni vědí, že tento vliv je důležitý, tak, aby se podařilo dospět k řešení. Jde o to, aby se podpořila politická vůle. Jde o to, aby konečně byla dána možnost národů západní eh, Sahary, lidu západní Sahary eh, uplatnit své právo. Ana Gomeš hovořila také v této souvislosti o Timoru. A víte, že všichni tyto národy se, by se měly zbavit eh, tohoto eh, koloniálního břemene eh, a měly by se otevřít perspektivy z hlediska seskupování a z hlediska možnosti pro tyto národy, které bojovaly, mít společnou budoucnost pozitivnějších aspektech. A možná, že řešení západní Sahary by mohlo podnítit také budování velkého Magrebu v tomto prostoru Afriky. Možná, že by mohla vzniknout integrační dynamika, která by posílila tyto snahy o kontinentální integraci. Mnoho konkrétních myšlenek zaznělo vzhledem k zasedání, společnému zasedání mezi EU a a U. Já myslím, že všechny dobré myšlenky by měly být využity tak, aby se odblokovala situace, která zatím eh, v nás vyvolává velké znepokojení. Dochází k určitému ústupku z hlediska lidských práv. Také zaznamenáváme určité potíže v životě uprchlíků, saharských uprchlíků. V každém případě situace není normální a e, bylo by vhodné ji co nejdříve e, řešit tak, aby saharský lid už nemusel být e, obětí, je v této situaci již příliš dlouho. Co se týče Africké unie, jsme ochotni přispět ke kvalitnímu řešení tohoto problému stále ve spolupráci s OSN a se všemi dalšími aktéry. Nyní se pokusím brát ty otázky po pořadí. Vztahy mezi Sudánem a Jižním Sudánem. Jak jsem uvedl, rozhodnutí, které bylo přijato ministerským jednáním Mírové a bezpečnosti rady 24. dubna v Addis aby byly potvrzeny 2. května v rámci rezoluce 2046 na úrovni Rady bezpečnosti OSN. Jedná se o jednoznačný zákaz leteckého bombardování. A samozřejmě také se tam hovořilo o například odsunu obyvatel. Znovu opakujeme ve světle aktuálních událostí odsouzení bombardování. Pozice Africké unie je jednoznačná, bombardování by mělo ustat, také by se měli přestat přesídlovat obyvatelé a jednání je jediná možná cesta pro řešení nedořešených problémů mezi oběma zeměmi. A je také důležité, aby obě země pochopily, že musí dodržovat dohodu o míru, kde se hovoří o vytvoření dvou států, životaschopných států, které budou koexistovat mírově a budou se vzájemně doplňovat. A Evropská unie a celé mezinárodní společenství mohou takto podporovat snahy těchto dvou stran, které by měly vyústit v kompromisní řešení těch nedořešených problémů. V každém případě dáváme přednost takovému řešení před konfrontací, do které se pustily obě země. A nyní otázka Somálska. Ano, jsme rádi, že jednotky vlády, které jsou v oblasti Avgué, působily. Víte, že v této oblasti je nejvyšší soustředění přesídlených osob a velení v terénu přijalo veškerá opatření, aby ochránilo civilní obyvatelstvo a cílů bylo dosaženo tak, aniž by došlo k nějakým obětem na civilním obyvatelstvu v souvislosti s těmito vojenskými operacemi. Teroristická skupina Šabat se musela stáhnout, oblast Avgoje je pod kontrolou, teroristická skupina je asi 40 kilometrů od této oblasti, takže se domnívám, že tyto vojenské akce budou pokračovat a situace bude náležitě řešena v příštích týdnech. Jak víte, je tady určitá strategická koncepce, kterou jsem zdůraznil, kterou jsem oznámil. Tato strategie byla vypracována a naprosto to odpovídá představám mezinárodních aktérů. Tyto jednotky budou působit tak, aby politická a vojenská strategie postupovaly ruku v ruce, tak, aby koncem srpna bylo možné jak si zahájit novou éru v této oblasti. Domníváme se, že mezinárodní společenství by mělo využít zlepšení této situace z hlediska bezpečnosti a umožnit civilnímu obyvatelstvu se dostat do osvobozených oblastí a využít toho, že tyto oblasti byly očištěny od této skupiny Šabat, která zde provozovala velice hodné činnosti. Co se týče Mali a Gvineji Bissau, chtěl bych říci, že zde naprosto souhlasíme s tím, že tyto dvě nešťastné situace se objevily jaksi v protiproudu všech těch pozitivních snah. Všechny převraty jsou špatné a nesmyslné. Ten převrat v Mali se konal asi měsíc před prezidentskými volbami a převrat Guinea Bissau vlastně se odehrál mezi dvěma koly prezidentských voleb. Takže je to nebezpečná regrese z hlediska demokratického procesu v Africe a je naprosto nezbytné bdít nad tím, aby tyto režimy, které vzešly z těchto převratů, eh, nemohly převážit v těchto zemích. Je důležité, aby mezinárodní společenství hovořilo stejným způsobem a odsoudilo tyto protiústavní změny. Africká unie na své úrovni se snaží dodržovat klíčové principy, které přijala ve svém postavení a ve svém vztahu k těmto převratům. Snaží se seskupit všechny subjekty, které by mohly sladit toto stanovisko. A tudíž se naplánovalo, že 7. června se bude konat zasedání skupiny na podporu a monitorování Mali, kde budou všechny příslušné africké státy, ale také mezinárodní, bilaterální a mnohostranní partneři. Bude se jednat o mezinárodní organizace Evropská unie, OSN a další. A odpoledne 7. června budeme mít zasedání mezinárodní skupiny kontaktu pro Gvineu Bissau, kde bude spolu předsedat CDAO a doufáme, že na závěr tohoto dne 7. června mezinárodní společenství bude jednotnější a odhodlanější ve své snaze pracovat ruku v ruce a nastolit ústavní pořádek jak v Mali, tak v Gvineji Bissau. Další otázka se týká Darfuru. Je pravdou, že dochází určitému zmenšování nestability v Darfuru. Jedná se o vztah mezi republikou Sudánu a Jižního Sudánu. Tyto vztahy nás především znepokojují, ale je jasné, že Darfur potenciálně zůstává rizikovou zónou. A to do té doby, do jaké povstalecké skupiny nepřistoupí na rámcový dokument, který byl vypracován v Doha a v Kataru v rámci společného zprostředkovatele Africké unie a OSN. Z hlediska mezinárodního společenství jde o to, aby zde byla snaha přesvědčit ozbrojené skupiny, aby přistoupili k vyjednávání a přijali principy dokumentu z Doha a aby eh, spolupracovali na konkrétních řešeních. Snaha změnit režim vojenským způsobem není řešením a je nutné, aby mezinárodní společenství toto dalo jasně najevo z hlediska těchto povstaleckých skupin. Já jsem se snažil Mm, uvést, když jsem hovořil o vývojové typologii krizí v Africe, že na příště prakticky všechny konflikty se odehrávají v rámci hranic konkrétní země. Nejde teď o to, čemu říkají pra, eh, právníci konflikty mezinárodního charakteru. Právě se jedná o konflikty vnitřního charakteru, protože se odehrávají v rámci hranic. Ale zároveň jsem řekl, že často máte faktory, které svým způsobem překračují hranice dané země, vstupují do toho jiné subjekty. Takže bez ohledu eh, na to, ať už se jedná o nadnárodní společnosti, pirátství, teroristické skupiny nebo jednotlivce a státy, samozřejmě z politického hlediska se eh, objevuje eh, nezbytnost udělat i takovouto analýzu z hlediska těch vnějších faktorů. Já nejsem proti, protože v některých případech to opravdu odpovídá v skutečnosti, kterou můžeme zaznamenat v terénu. Co se týče posílení mezinárodních snah z hlediska Mali a severní části Mali, víte, že jsme zaznamenali prohlášení nového francouzského prezidenta. Jsme rádi, že se zajímá o tuto otázku a přáli bychom si, aby mezinárodní společenství v celku bylo Eh, velmi odhodlané z hlediska zamítnutí, dělení a štěpení. Je důležité, abychom se vyvíjeli směrem k integraci. Je důležité, abychom našli prostředky pro dialog, pokud je to postačující, a případně použili jiných prostředků, včetně síly, pokud je to nezbytné, a to s cílem zachovat územní celistvost, národní svrchovanost Mali. Je jasné, že v rámci demokratických institucí, kterými se Mali vybavilo v průběhu 20 let, v rámci těchto institucí je zde prostor pro všechny vrstvy obyvatelstva, aby přispívali k řešení těchto situací, aniž by bylo nezbytné povstat, uchopit se zbraní, aniž by bylo nutné ohrozit územní celistvost této země. Dále je nutné také uznat, že vojenský převrat oslabil výrazným způsobem Malijskou republiku, protože tento převrat vlastně vzal této republice tu nejdůležitější zbraň, která spočívala právě v legitimitě svých demokratických institucí, které byly demokraticky zvoleny. Co se týče severu Mali, samozřejmě tady po desítky let řádí akmy. A tady by bylo vhodné, aby mezinárodní společenství našlo prostředky na podporu dialogu v rámci hledání mírového řešení, tak aby se e, řešil problém Tuaregů. To by mělo ovšem odpovídat legitimním požadavkům na celistvost Mali a zároveň je nutné postupovat velmi odhodlaně, pokud se jedná o boj proti mezinárodnímu terorismu. Není možné mu e, umožnit, aby získával další terén, rozšiřoval svůj vliv prakticky na třetinu území Mali. Nebudu hovořit o mapě, ale bohužel v současnosti dvě třetiny malijského území unikají kontrole vlády Malijské republiky. A teď k financování Africké unie. Já myslím, že tady neexistuje nějaké zvláštní znepokojení Evropská unie nám pomohla mnohem více než pan Kadáfi, takže vzhledem k tomu, že Evropská unie, eh, Evropská unie stále existuje, nemáme tady nějaké zvláštní znepokojení. Chtěl bych říct si, že Kadáfi nikdy neplatil 20%. Největší příspěvek je ze strany pěti zemí. Jižní Afrika, Nigerie, Egypt, Alžírsko a Libie. Tyto země platily 15 každá země nyní je to 12,5 pro ty jednotlivé země. Kadafi tedy nikdy neměl nějakou páku z hlediska svých příspěvků do rozpočtu Africké unie. Africká unie závisela na všech členských státech, na těch pěti, které jsem uvedl, ale také a především na mezinárodních partnerech. A u nás je problém, abychom snížili ten příspěvek mezinárodních partnerů, tak abychom rozšířili příspěvek našich států. Nyní uvažujeme o jakémsi společném odvodu, tak jak to funguje například z hlediska CDAO, to znamená eh, západní Afriky a střední Afriky. A myslíme si, že tady jsou možnosti pro naše členské státy, aby platili větší příspěvky na základě spravedlivějšího rozdělení a zbytek by byl tedy placen našimi mezinárodními partnery. Chci ještě říci, že nová libyská vláda zaplatila celý příspěvek Libie, takže tady není problém z hlediska této otázky příspěvku Libie. Samozřejmě, že jsem překročil dobu, která by byla věnována ten čas běží velmi rychle. Na závěr bych jenom uvedl, že co se týče vztahu mezi Africkou unii a regionální um, společenstvím, o tom se tady také hovořilo, máme zde princip subsidiarity, který definujeme z hlediska komparativních výhod kontinentu a regionu. Máme také princip sdílení odpovědnosti sdílení břemene, který s tím souvisí. Máme také princip komplementarity ve snahách. Regionální společenství jsou součástí architektury míru a bezpečnosti na kontinentu a tato architektura se upevňuje, konsoliduje a z tohoto hlediska Samozřejmě musíme využít nejlepší zkušenosti Evropské unie, ale zároveň musíme rozvíjet naše vlastní správné postupy a jak jsem uvedl, doufáme, že v roce 2013, kdy bude 50. výročí tohoto společného afrického působení, získáme nový impuls pro panafrický postup a bude se nám dařit více a lépe z hlediska čerpání naší vlastní energie a z hlediska využívání zdrojů strategických partnerů, jako je například Evropská unie. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Děkuji vám za opravdu zajímavou diskusi, kterou jsme vedli a myslím si, že je pro naší další práci velice užitečná a já doufám, že v naší spolupráci budeme dále pokračovat a přeji vám všechno nejlepší do budoucna.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 Meine Damen und Herren. Dámy a pánové, mezi námi bych chtěl nyní přivítat předsedu Evropského hospodářského sociálního výboru a také paní Heather Graber, která je ředitelkou Institutu Open Society v Bruselu. Také tuto dámu znáte z jejich jiných činností jako šéfku kabinetu v komisi a dnes povedeme komis, eh, diskusi, která se bude zabývat především politikou rozšíření kritérií a dalšími strategickými zájmy EU. Já se domnívám, že zpráva paní Kop Evropa bude zprávou, která bude charakterizovat další roky a já také doufám, že na v této oblasti eh, dosáhneme velkého úspěchu. My dnes povedeme druhou diskusi o této zprávě a já se domnívám, že tuto, v této diskusi musíme dále pokračovat a myslím si, že tady máme také důležité řečníky pro tuto oblast a další zástupce. Byl bych rád, kdyby pan Nielsen a paní Grape také nás uvedli do problematiky. Každý má k dispozici pět až deset minut a to je opravdu velká výsada, protože evropští poslanci smí hovořit vždy pouze minutku až dvě. Takže jako první bude hovořit pan Nielsen. Děkuji, pane Broku, eh, za tuto příležitost. Rád bych také eh, poděkoval eh, zpravodajce paní Kopě za návrh zprávy, kterou jsem si přečetl a myslím si, že souhlasíme prakticky se všemi 22 body ve zprávě. Zpráva klade důraz na rovné podmínky a spravedlivost pro země, o které se má rozšiřovat. A já s tímto souhlasím. Od prvního dne musí existovat jasné podmínky, jasná vodítka jak pro eh, občany, tak pro eh, politiky ohledně vstupu eh, do Evropské unie. To je důležité pro důvěryhodnost Evropské unie a také to usnadní občanům zemí daních, aby eh, mohli sledovat práci eh, svých politiků v oblasti Evropské unie a její agendy. Také to znamená, že členské státy EU eh, musí se držet svých závazků. Latině se říká pak sum servanta. Dohody je třeba dodržovat politika rozšíření je vždycky eh, procesem učení se i pro Evropskou unii a je běžné, že se ten proces eh, upraví na základě zkušeností. A takové to, eh, takováto úprava vždycky má zvýšit úroveň připravenosti kandidátských zemí na vstup. Teď Eh, přijdu eh, přímo eh, k věci, k názoru Evropského hospodářského sociálního výboru ohledně toho, kam bychom se měli tedy zaměřit. Nač klást větší důraz. Návrh zprávy by podle nás měl klást větší důraz na sociální dimenzi proces eh, rozšiřování je považován za něco eh, bolestivého vzhledem, eh, protože se ztrátí, ztrácí konkurenceschopnost, je třeba znovu zakládat firmy, je to náročné i pro stát. Je také třeba zdůraznit sociální politiku a v lepší komunikaci o této politice, například sociální aky k pracovní době BOZP to jsou eh, všechno eh, důležité eh, příklady ochrany evropských pracující evropským právem. Návrh Evropského hospodářského sociálního výboru k této věci také vychází z sociálního a civilního občanského dialogu a o tom vyhoříte v bodě 9 vaší zprávy. Je důležité, abychom Eh, tímto poměřovali eh, země, o které se rozšiřujeme. Je, jde o to, abychom eh, ten proces, abychom ten proces nastavili inkluzivněji. Nemůže být jenom v, v rukou státních úřadů na jedné straně a evropských institucí na druhé straně. Jde o to, aby do toho byli také zapojeni nejenom Evropský parlament, ale i sociální partneři a, občan, a organizace občanské společnosti. Jedině takhle budeme moci eh, zajistit eh, kvalitní vstup budoucích členských států. Všechny eh, země, o které se máme rozšiřovat, je třeba, aby ve všech zemích je třeba posílit odbory. Potřebují silnější také zaměstnavatelské organizace. Nicméně odbory tady mají klíčovou roli kterou musí eh, sehrát při eh, té dlouhé změně směrem k přistoupení. Evropská unie musí podporovat více, tak aby posílila jejich kapacitu. Sociální partneři a zejména odbory potřebují podporu Evropské unie, tak aby úspěšně mohli se zapojit do smysluplného bilaterálního a trilaterálního sociálního dialogu. Samozřejmě potřebujeme také zajistit aby eh, ty odbory byly postavené na široké členské základně, aby byly nezávislé a nekontrolované státem. Potom k dopadu eh, rozšíření Evropské unie. Tam bych chtěl eh, zdůraznit, že je opravdu obtížné přesvědčit občany o tom, že z rozšíření by měla být politická priorita, ale neměli bychom zapomínat, že očekávání zemí, eh, o které se máme rozšiřovat, jsou velká. Tam eh, tedy mezi obyvatelstvem očekávání jsou velká. A je to také eh, obrovská historická příležitost, aby se Evropa sjednotila. Samozřejmě za podmínky, že dané země způsobí splní daná kritéria. Myslím si nicméně, že pro Evropskou unii se jedná o historickou výzvu, tedy zajistit, aby ten proces proběhl hladce. My v našem výboru používáme v zásadě dva nástroje. Za prvé, jsme pro eh, všechny ty eh, země, které nám klepají na dveře a zahájili vyjednávání, zřídili eh, to, čemu říkáme pro každou tedy společný konzultační výbor. Zařizují to příslušné asociační dohody. Máme dvakrát zasedání za rok, je to podobné s tím procesem v Evropském parlamentu. A já bych samozřejmě byl někdy poctěn, kdyby byla možnost, abychom do budoucna mohli eh, spolu uspořádat nějakou takovou společnou akci, když vy se setkáváte s politiky a my se setkáme se zástupci občanské společnosti v tomto procesu. Další mm, věc, je tady uh, Forum společnosti západního Balkánu. To je akce, kterou jednou za dva roky pořádáme na eh, řešení eh, aktuálních problémů s zástupci občanské společnosti z tohoto regionu. Letos proběhne čtvrté fórum v Zahřebu na konci listopadu. Budeme tam řešit některé klíčové věci, o které hovoříte ve své zprávě, například rozvoj venkova, nezaměstnanost a v neposlední eh, řadě svobodu vyjadřování a médií. Eh, některá doporučení předáme eh, evropským vrcholným představitelům a potom a těm balkánským. A oni budou spolupracovat na jejich naplnění se zástupci občanské společnosti ve svém eh, regionu. Závěrem bych uvedl, eh, že Evropský hospodářský sociální výbor bude i nadále prosazovat eh, pokračování procesu rozšíření. Říkám, je to historická šance a tu bychom neměli pustit z rukou. Musíme ovšem také toto dělat inkluzivně, transparentně a spravedlivě. Evropská unie musí být vnímána jako Eh, respektive rozšíření musí být eh, vnímáno jako šance zvýšit připravenost eh, těch jednotlivých zemí. Evropská unie ovšem musí fungovat ruku v ruce s občanskou společností v regionu. My pracujeme tímto směrem a působíme tímto směrem a já počítám s vaší podporou tak, aby naše instituce působily stejným směrem. Děkuji vám mnohokrát za příležitost vás oslovit a, a mm, zúčastnit se této debaty. Děkuji, pane Nilsone. A nyní dám slovo paní Krabe. Eh, dobré dopoledne. Já jsem velice ráda, že vás mohu dnes oslovovat, eh, Já už na rozšíření pracuji prakticky 20 let v komisi i jako akademička v jednotlivých výzkumných ústavech. A dnes eh, jsem tady jménem nadace Open Society, která v regionu už působí prakticky 30 let. A to v zemích, které už vstoupily do EU po roce 1993, pardon, 95, a, a samozřejmě také na Balkáně a v Turecku. Já si myslím, že tato zpráva je velice vítaná a blahopřeji eh, paní Kopě k výsledkům její práce. Ta zdůrazňuje eh, řadu eh, problémů, které se opakují. A za 30 let působení v zemích, o které se rozšiřuje Evropská unie nebo rozšířila, se ukazuje, že vy tady podporujete řadu našich závěrů, zejména bod F potřeba transparentního posuzování, dodržování kritérií a potom také ty laťky, ty, z těch by se neměly e, stávat další podmínky, zejména externí politické podmínky, které nebyly e, součástí původních politických podmínek pro tyto země. V bodě 20 si myslím, že je také velice užitečné, že eh, členské státy, eh, že se tady hovoří o eh, fungování demokratických institucí a právního státu a posuzovat toto i u stávajících členských států. To je velice důležité, tak abychom měli stejné měřítko pro staré i, členské, i nové členské státy. A politický vývoj, pokud jde o demokratizaci a kvalitu provázání politiky a občanské společnosti. Samozřejmě to nekončí eh, datem vstupu do EU. Každá země se neustále vyvíjí a členství v EU je velice důležitou součástí. Eh, jsou náležitosti s eh, společenstvím demokracií, ale samotné to nezaručuje. A proto by nás zajímalo, jaký monitorovací mechanismus by se mohl vytvořit. Eh, to by parlament mohl podrobněji zvážit, protože články 7 a článek 258 smlouvy o fungování Evropské unie eh, jsou eh, tady poněkud kusé v tomto ohledu. Nicméně zdůraznit soulad mezi vnitřními a vnějšími standardy je velice důležité. Eh, rozhodně budoucí eh, členové by se neměli posuzovat podle vyšších eh, norem než stávající členové, ale obecně by se měly všechny země snažit o vyšší nejnižší společný jmenovatel a ne o ten naprosto nejnižší. Všechno by se mělo směřovat nebo posouvat směrem nahoru. A parlament by možná mohl hledat, jak by mohl vypadat takový eh, jmenovatel na základě eh, smlouvy eh, v Lisabonské charty o lidských právech a dalších závazků již přijatých. Myslím si, že po dlouhých letech práce v oblasti rozšíření v komisi a také teď v nadaci Open Society, že opravdovým problémem je kapacita veřejných institucí naplňovat eh, evropské normy a zákony eh, soustavně ve členském státě, aniž by tyto instituce mohly být politicky eh, tímto zahlceny. Naplňování koreňských kritérií je nesmírně důležité pro demokracii a pro vládu zákona a všechny ty další podmínky, ale také stabilita institucí je klíčová a Tímto se eh, zajišťuje eh, to, aby přistoupení do EU eh, pro celé společnosti, aby členský stát mohl fungovat opravdu jako plnoprávní člen v Evropské unii. Skončím třemi postřehy z jednotlivých zemí ze strany Open Society fondu je eh, důležité eh, občanskou společnost zaplňo, opravdu eh, zapojovat do tohoto procesu rozšíření. A občanská společnost je opravdu široká paleta. Jsou to odbory, zaměstnavatele, i když v daných těchto zemích, které procházejí transformací, je členství nízké. Potom jsou tam nevládní organizace, místní dobročinné organizace, malé, malá združení podniků, různé kluby. Prostě širok široká paleta organizací, které vytvářejí právě tu života plnou občanskou společnost. Komise eh, se pokusila ehm, kontaktovat tyto ehm, skupiny prostřednictvím různých typů dialogu s, občanských společnost, s občanskou společností. A důležité je, aby navazování kontaktů s těmito institucemi bylo svázáno se dvěma věcmi. Eh, za prvé, ehm, angažmá s národními parlamenty, eh, protože Evropský parlament eh, tam má v tom eh, řadu kontaktů a aktivit, ale národní parlamenty je třeba zapojit do toho procesu a aby to bylo uděláno plně, tak je třeba jej tedy navázat i na místní občanskou společnost. A potom také proces ušiřování by se mohl stát, a to je nebezpečné, čistě politickým procesem Eh, roz, eh, mohlo by se jednat eh, o kontakty mezi vládou a komisí a radou a parlamenty by do toho by vůbec nebyly zapojené. A je důležité, aby Evropský parlament pomáhal těm národním parlamentům se do tohoto pořádně plně zapojit. Nejde o to, aby politická úroveň při procesu rozšiřování byla odložena nebo odtržena od toho procesu rozšiřování, nebo od občanské společnosti, pardon. Potom je třeba, aby Unie si stanovila i jasnou politiku, aby členské státy neustále opakovaly, jakož i evropské instituce, eh, své eh, angažmá nebo své odhodlání ve prospěch tohoto procesu. Díky tomu je ten proces důvěryhodný. Ono je velice těžké eh, zachovávat reformní proces v nějaké zemi, pokud Evropská unie tak se k tomu staví tak nějak. Chceme, aby ta země vstoupila nebo nechceme, no víme. Tady je problém potom těch studijních e, spršek, pokud jde o závazky Evropské unie. Pokud e, nějaká země má tedy splnit nějaké podmínky, projde tím procesem přistoupení, Evropská unie potom váhá. Členské, některé členské státy se mohou e, obávat nějaké země. Ta země potom vůbec nemusí splňovat nějaké podmínky, protože pocity, eh, historické sounáležitosti jsou to nejdůležitější. Takže to jsou nebezpečí, eh, která, eh, kterým je třeba se vyhnout. A členské státy prostě se musí držet z těch svých podmínek Pakta sunt servanda, jak uvedl předřečník. Nyní se podívejte na nové členské státy po 20 letech, instituce, které zajišťují demokracii, vládu zákona, ochranu a Eh, menšin, ty jsou nesmírně důležité jak pro stávající, tak pro budoucí eh, členy. Musíme samozřejmě také eh, pečlivě posuzovat tržní ekonomiku a konkurenceschopnost, její otevřenost. To je velice samozřejmě obtížné vzhledem ke stávající situaci na Balkáně. A ještě k tomu, jak v politické, tak v hospodářské oblasti, je důležité začít se formami včas a sledovat eh, naplňování eh, standardů, zejména v oblasti soudnictví ještě před vstupem, protože kvalita institucí je nezbytná pro eh, zajištění standardů po přistoupení. A to si vyžaduje obrovský kulturní étos toho, jak by ty instituce měly fungovat v demokracii, ve které je třeba ta provázanost, o které jsem již hovořila, mezi institucemi na národní úrovni a e, občanskou společností na místní úrovni. Závěrem e, ještě připomenu všem z vás, e, vidím tady řadu lidí, kteří se dlouho podíleli na rozšíření, že je třeba za jistě zapojení celé společnosti. Jediná věc, kterou jsem v té zprávě nenašla a čekala ji tam, je zahrnutí těch nejzranitelnějších členů společnosti, a tady zejména hovořím o Romech. V řadě zemí v stávajících členských státech i v budoucích, ty jsou tito lidé vynecháni z tohoto procesu. A to znamená, že na evropské úrovni máme eh, evropský rámec pro národní politiky i v integrace. To by možná nebývalo, nebylo nutné, kdybychom při předchozích vstupech, a tady hovořím eh, o 70. letech, bývali věnovali eh, pozornost zahrnutí těch nejzranitelnějších. A ten sociální rozměr je Mm, samozřejmě velice důležitý a Romové jsou i jeho nezbytnou součástí. Děkuji. Děkuji vám, paní Grabe. Děkuji vám za vaši prezentaci. A nyní vyzývám k účasti na diskusi. A nyní má slovo paní Kopa jako zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Chci nejdříve poděkovat výboru pro zahraniční záležitosti a chci, chci si poděkovat vám, pane předsedo, za tuto již druhou diskusi v řadě. Po těchto zajímavých příspěvcích jsem přesvědčena o tom, že opravdu uh, Eh, otevřená společnost se musí tohoto procesu zúčastnit. Také děkuji za účast pana Nielsena, který nás seznámil se stanoviskem EHSV. My víme, že tento výbor je v procesu přistoupení velice důležitý. Takže my považujeme EHSV za přirozeného partnera v postupu přistupování a právě proto jsme velice rádi, že také EHSV se tohoto procesu zúčastníme. Pan Nielsen znůraznil dva důležité body, že je tady nutnost podporovat odbory v příslušných zemích, ale také, že je nutné pracovat bok po boku s občanskou společností. Já vám děkuji také za informace o sociálním fóru. Také děkuji paní Grabe, která také již dlouho pracuje v oblasti rozšiřování a ona nám poskytla ve svém písemném dokumentu také akademický náhled na věc. Já bych se chtěl zmínit spíše o technických otázkách a to se týká především kritéria a hodnocení procesu rozšiřování. Já ve své zprávě podporuji záměr komise, aby celý proces byl zaměřen na plnění kritérií. A právě proto jsem také proto, aby se stanovila kritéria pro jednotlivé eh, postupné kroky tak, aby celý proces byl důvěryhodnější. Myslíte si, paní Grabe, že to se dá skutečně dosáhnout, že lze takto postupovat? Velice zajímavé bylo to, co jste řekla o zapojení celé společnosti a vy jste také hovořila o zapojení nejzranitelnějších skupin a já toto také ještě opravím ve své zprávě a Také je tady otázka monitorovacího mechanismu, tak abychom eh, mohli posoudit eh, plnění kodaňských kritérií. Vím je, že tady bylo mnoho případů, které poškodily důvěryhodnost a proto si myslím, že bychom dále měli v této oblasti dále pracovat, ale neměli bychom dále používat dvojí metr. A také vstup není konec celého procesu. Musí to být dále eh, postupující proces také po dni vstupu. Jak můžeme požadovat respektování kritérií, jestliže my sami eh, tato kritéria neplníme? A nyní děkuji vám za pozornost a těším se na komentáře svých kolegů. Paní Omen Reuten. Pan... Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní Kopa a oběma v, mm, řečníkům. Pane předsedo, vy jste eh, říkal, že eh, se musíme vyjádřit, tak já se o to pokusím vyjádřit stručně tedy. Nejdříve eh, je to pěkná zpráva a já do značné míry souhlasím s tím, o čem tady psala paní Kopa, ale myslím si, pane předsedo, že některé věci je třeba tam říci jasněji. Řeknu je. Paní Kopa eh, říká, a parlament to také vždycky říkal, eh, že ty bilaterální otázky nesmí být eh, překážkou procesu rozšíření. Pane předsedo, co to znamená? Znamená to, že, že prostě to máme obcházet, nebo, nebo máme začít to předávat Mezinárodnímu eh, soudnímu dvoru, jestli by to nějakým způsobem nevyřešil. Eh, já si myslím, že tady je třeba hledat konkrétní řešení. Pane předsedo, potom také tady nevidím eh, úplně jasně v odstavec 6, kde paní Kopa pravděpodobně hovoří o kapacitě přijímání nových členů. To musíme říci jasněji s větší určitostí. Potom, pane eh, předsedo, s ohledem na lidská práva a spravedlnost, eh, tam eh, se hovoří o zkušenostech a my nejdříve musíme vzhledem k našim zkušenostem jednat o justici a lidských právech. A to je třeba tam napsat. Potom sociální aspekty. Paní Kopa to zdůrazňuje a já Eh, s tím souhlasím. Ovšem, Otázkou je, jestli se nám podaří vytvořit soubor eh, sociálních kritérií. Není už v současných kritériích dostatečný prostor, aby členské státy eh, nejenom hm, jsme mohli posoudit, ale i podpořit? Potom, pane předsedo, si myslím, že by bylo také nutné, aby doporučení rozpočtového výboru kde, ve kterém se říká, že kandidátské země musíme eh, lépe eh, podporovat, aby dodržovali rozpočtovou kázeň. Já si myslím, eh, že toto, bychom, toto doporučení bychom tam měli také přejmout. Potom je tady podpora členských států. Proto je třeba vytvořit celou řadu kritérií. A já si říkám, jestli eh, tady vůbec bychom to tam neměli nějak naznačit. To jsou eh, mé připomínky ve stručnosti. Děkuji. Nyní paní Kornelisen. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Jsem ráda, že jsem si vyslechla příspěvek pana Nielsena, který tady hovořil o nedostatku sociálních aspektů v procesu rozšíření. Já jsem také byla zpravodajem ve výboru EMPL pro IPA 1 a vy jste hovořil přesně o stejných tématech, o kterých jsem také hovořila já, že musíme také více posílit sociální dimenzi a také sociální partnery, protože sociální partneři sehrávají v EU legislativní aktivní roli. To znamená, jestliže e, kandidátské země se tohoto procesu mají v budoucnosti zúčastnit, pak to, tomuto aspektu musíme věnovat velkou pozornost. Je tady sociální aky. Bohužel je zapnut mikrofon pana předsedy. vlastně nefunguje inspekce práce a jednoduše se tém, těmto záležitostem v procesu rozšíření málo věnujeme. Velké záležitosti záležitosti, těm se věnujeme, zatímco sociálními eh, podmínkami eh, pracujících se zajímáme málo a toto jsou zásadní témata pro život a kvalitu života našich lidí. A pak tady máme ještě další věci. To jsou například otázky politické, které se hrávají, e, potom také e, především práci Rady ministrů. To znamená, že mnoho politických činitelů se spíše zaměří, zaměřuje na volební úspěch ve svých vlastních zemích, namísto toho, než by se měnovali procesu e, rozšiřování. A právě politické úvahy sehrávají velkou roli v procesu rozšiřování a my musíme najít jinou oblast, kde by se tyto věci vyřizovaly tak, aby se nenarušoval proces rozšíření. Paní Kopa mnoho těchto záležitostí oslovuje a také je třeba předložit pozměňovací návrhy na posílení této zprávy. Já předložím určité pozměňovací návrhy především pro sociální oblast. Frau Koppa? Paní Koppa, chcete reagovat na kolegy? Ano, jednu věc, pane předsedo, se chci zmínit o bilaterálních záležitostech. My všichni zažíváme tady rozpolnou situaci, protože bilaterální vztahy nejsou v rozporu s vstupem, ale tady máme také konkrétní život a já jsem se snažila najít konkrétní formulaci, ta, ale mě, chtěla jsem také říci, že bilaterální záležitosti musí být vyřešeny jinde a já jsem se snažila nastínit, kde například arbitráží či zapojením EU nebo u mezinárodních soudů. A je třeba tyto záležitosti vyřešit co nejdříve tak, aby nebyl otráven celý proces rozšíření a nebyl ponechán na holičák, protože smut samotná realita života je ta, že kdykoliv tyto záležitosti mohou být využity či zneužity v radě. Není dobré mít zcela diametrální názory na to, co se odehrává. Je třeba postupovat konstruktivně a konstruktivně tuto otázku řešit. Děkuji a nyní paní Grabe. Já se chci zmínit o benchmarkingu, o kritériích. To se také vztahuje na bilaterální problémy, protože bilaterální problémy mohou být také potom předloženy radě a také tato kritéria mohou být předložena e, jako e, cíle a pra- se domnívám, že je důležité stanovit, na co se budou kritéria vztahovat tady jsou různá kritéria, která se například vztahují na různá eh, stádia rozšíření. Byly tady různá kritéria, která byla stanovena v roce 2004-2007, ale například Balkán, balkánské země a také Turecko mají před sebou ještě dlouhou cestu a my musíme také použít pákový efekt tak, abychom reformní proces v těchto zemích podnítili, tak abychom potom mohli jednotlivým zemím mohli říci, vy neděláte dostatek například pro reformu soudnictví či v jiných oblastech. Je třeba oddělit jednotlivá stádia a také stanovit eh, pobídky pro jednotlivá stádia a potom je třeba třeba, aby konkrétní stádia měla také na konci konkrétní cíle. Jakmile se dostanete k benchmarkům, pak také zde sehrává důležitou roli rada. A já se domnívám, že v této fázi je třeba také zapojit do bilaterální vztahy. Můžete také stanovit standardy na splnění určitých slibů a můžete říci, než než se dostanete do další fáze, pak musíte splnit určité cíle. A cíl eh, komise takto po, eh, postupuje, ale například také tady máme různé kapitoly, které jsou otevírány a potom eh, benchmarky je přece jenom ještě něco jiného než standardy a je to spíše kvalitativní záležitost. To já chci k tomu říci. A pokud se týče justice a zásadních práv, o tom hovořila paní Omen Reuten. Ona se zabývá balkanskými zeměmi a Tureckem. Ty tyto záležitosti jsou stále důležitější, ale my máme také velké problémy eh, ve stávajících členských státech a je také stále složitější přesně formulovat, jak jaké cíle mají splnit kandidátské země. A my můžeme říci, eh, evropské standardy požadují, abyste měli svobodný tisk, abyste měli nezávislé soudce. Je také důležité, abyste měli eh, svobodné právo projevu, ale my také se takto musíme chovat a musíme dát eh, své věci do pořádku u nás. O tom také hovoří paní Kopa. A je tady ještě jedna taková zaludná věc pro to, abychom stanovili, jaká práva chceme mít v EU, e, která budou stanovena také sociální chartou. Ale v současné době nás pohlcuje krize a nyní to neřešíme, ale myslím si, až bude krize za námi, pak se musíme zaměřit právě na tyto záležitosti, jak ve prospěch našich občanů, tak i ve prospěch občanů kandidátských zemí. Děkuji vám, děkuji vám za vaši podporu a za vaše připomínky. Děkuji vám také za podporu při zapojení občanské společnosti a sociálních partnerů. Já samozřejmě jsem nemohl ve svém příspěvku jít do detailu, eh, které se týkají naší práce v jednotlivých zemích, ale bylo by dobré, kdyby Evropský parlament na, Evrop, na politické úrovni spolupracoval uh, s námi a se sociálními partnery. Já se domnívám, že my známe dobře jednotlivé země a také situace sociálních partnerů a občanské společnosti. A my také vidíme určité slabé stránky na straně odborů. Ale my se snažíme rozvoj odborových organizací stimulovat. Rozšíření v roce 2004-2007 to byla opravdu dobrá věc, podpořilo to silně Evropskou unii a já jsem pro další eh, pokračování procesu rozšíření, ale samozřejmě příslušné země musí eh, splňovat veškeré své závazky a sliby. A myslím si, že vaše zpráva je velice aktuální. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám také. My jsme stanovili lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů 6. června 12 hodin. A paní Kopa bude mít možnost vyjednávat se všemi těmi, kteří předloží pozňovací návrhy. Děkuji vám všem. Myslím si, že tato diskuse byla velice plodná. A také jsme uspořili trochu času. To je pravda, ano. It was very well. Thank you. Is it ending at 12.30 today as well? Yeah, it's 12.30 today. All right. And it starts again in the afternoon. But in the afternoon... Ladies and gentlemen. Dámy a pánové. A nyní přejdeme k bodu číslo 6 na našem pořadu jednání. Máme celou řadu těchto nástrojů a já jsem sepsal zprávu zavedení společných pravidel a postupu pro, při provádění nástrojů Unie pro vnější činnost. A my jsme se rozhodli, že budeme postupovat formou balíčku, tak abychom urechtlili naši práci. A myslím si, že pouze toto balíčkové řešení Evropský parlament bude mít sílu držet věci pohromadě. A rada a komise pak nebudou mít možnost vytrhnout jednotlivé body z kontextu. Zpravodajové už se sešli několikrát a domluvili jsme se na har- harmonogramu schválení jednotlivých nástrojů. A také do, na tom, kam by měly být jednotlivé nástroje zařazeny. Pozměňovací návrhy jdou v duchu všech, jsou v duchu všech zpravodajů. Pozměňovací návrhy um, jsou uh, shromážděny v jednotlivých oblastech a my jsme se rozhodli postupovat horizontálně. Za prvé jsou to delegované, tedy aktiv přenesené pravomosti a my jsme vzali na vědomost že komise také navrhuje, aby se používaly v období 2014 až 2020 eh, akty v přenesené pravomoci. Ale můžeme říci, že právě tyto akty v přenesené pravomoci nerespektují zcela roli Evropského parlamentu, protože Evropský parlament je především zodpovědný za programování nástroje, který je předkládán komisí. Parlament nechce dělat mikromanagement a právě proto musíme mít také pojistky a záruky v tomto procesu. Proto se navrhuje, že strategické programovací dokumenty budou schvalovány ve formě aktu přenesené pravomosti. Pokud se týče aktu přenesené pravomosti pak se také bude schvalovat roční plán. A to povede také k tomu, že další akty budou schvalovány formou poradního postupu. Za druhé, další komplementární kompetence. Tato zpráva také vede k tomu, aby zdroje se využívaly co nejúčinněji a je třeba také, aby jednotlivé nástroje se doplnilo, doplňovaly a pokrývaly celkovou vnější činnost. Potom hodnocení dopadů za třetí. Hodnocení e, vnějších akcí. Vnější akce EU musí být monitorovány na základě ukazatelů, které jsou, budou přesně formulovány. Za čtvrté, občané v zemi příjemce a v EU musí přesně e, rozumět programům, které EU vykonává v zahraničí. A právě proto je třeba také informovat občany a je třeba také monitorovat dopad informačních kampaní. Za páté, stanoviska občanské společnosti musí být brána v potaz v oblastech, kdy je to dobré pro programy. Za šesté, potom také eh, rozpočtové financování eh, musí být také dáno do souladu s transparentností a také s auditem. Za sedmé, tato účast musí zahrnovat, aby také neevropské instituce splňovaly evropské standardy. Za deváté je třeba také stanovit konečné datum časový rámec 2014 až 2020 může být modifikován a také jednotlivá opatření mohou být modifikována. Já bych chtěl poděkovat za to, že jsme mohli dobře spolupracovat s ostatními zpravodaji a stínovými zpravodaji a zpravodaji pro stanoviska a já se domnívám, že Eh, nyní jsme blízko kompromisu a také doufám, že vy toto schválíte a já nyní žádám pana Bermana, aby se chopil slova, protože on je zpravo daj za DV a za tento návrh pod eh, pravidlem 50 a je také důležité, aby AFET a DV těsně spolupracovali v této oblasti. Není důležité, abychom pouze schválili kompromisní text, ale jde o to, abychom také dobře spolupracovali a tak posílili eh, pozici obou dvou výborů v tomto procesu. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Jak už jste tak romanticky uh, prohlásil, eh, tady hovořil tedy o uh, té vášnivé spolupráci mezi DV a FETem, tak já to nebudu opakovat, protože bychom uh, to možná dostali do příliš poetické úrovně. Ovšem otázkou je, uh, jestli vůbec člověk to o tomhle může někdy básnit. Já jsem zpravodajem pro DCI a také jsem byl přidělen eh, k eh, DCI, tedy k CIR jako zpravodaje. Na úrovni eh, zaměstnanců proběhla řada koordinačních zasedání mezi zpravodaji a to nejenom eh, k CIR, ale také k tomu, jak ustanovení v CIR by ovlivňovala jednotlivé nástroje. Tato zasedání jsou velice konstruktivní a pozitivní. Vedou nás ke společné vizi a k řadě společných eh, pozměňovacích návrhů. Mé eh, stanovisko je hotové a bude se prodávat na příštím zasedání 4. června 9. hlasovat ve výboru se bude 18. 19. Tedy na 9 já jsem se také díval eh, na návrh zprávy Elmara Broka a navrhované pozměňovací návrhy a zdá se mi, že tady do značné míry existuje velký překryv názoru. Prakticky veškeré eh, věci v návrhu zprávy AFETu jsou také v návrhu mého stanoviska. Někdy jsou úplně eh, totožně sformulované. Pokud jde o konkrétnější návrhy ve svém stanovisku, tak my chceme změnit eh, návrh komise následovně v šesti věcech. Za prvé je třeba eh, jasně eh, dát na jeho oddělení mezi rozhodnutími o programu a o implementaci. Mark Block už to vysvětloval, takže to nemusím všechno opakovat, ale je jasné, že Elmar Block i já jsme předložili pozměňovací návrhy k zavedení oddělení toho, eh, těch programů a jejich implementace a v souladu s eh, tím, co konference předsedů eh, určila jako prvky, které bychom, na které bychom se měli zaměřit, potom volbu o prioritu, očekávané výsledky a finanční alokace na každý program. Potom druhá věc, která se týká pozměňovacích návrhů na financované akce a DCI a je to sice požadavek eh, na takzvanou přijatelnost DAC. To znamená, co lze deklarovat jako oficiální rozvojovou pomoc. To trošku chybí v CIR, protože to není relevantní v dalších instrumentech. A potom za třetí, ve třetí sérii drobných pozměňovacích návrhů eh, posiluji na hodnocení eh, výsledku, tak jak právě naznačil Elmar Brok ve svém úvodním slově. Potřebujeme, aby se komise eh, zavázala, že bude podávat výsledky o, eh, výs, zprávy o výsledcích. Potom za čtvrté, někde se tady hovoří o, o, o poměrně velký, velké pravomoci komise, velké volnosti rozhodování. Já uznávám, že je tady prostor, pro flexibilitu. I komise musí reagovat samozřejmě na proměnlivé okolnosti za těch sedm let, 2014 až 2020, ale potřebujeme tady určitou vyváženost mezi tou flexibilitou a na, druhou str- na druhé straně parlamentním přeskumem a mm, určitou předvídatelností při využívání eh, parlamentních prostředků. A potom za šesté, eh, závěrečná série pozměňovacích návrhů se týká článků o veřejných zakázkách a o mm, Eh, oddělení eh, pomoci. To je opravdu kontroverzní návrh. Eh, v zásadě jde o myšlenku, že rozvojové země, které jsou členy G20, by neměly dostat přístup k výběrovým řízením podle DCI hmm, a v instrumentu sousedství a partnerství. Já jsem se o tom bavil s Dakem a oni říkají, že to není v souladu s pokyny DAKu ohledně eh, eh, oddělení pomoci. Eh, rozlišovat mezi členstvím a nečlenstvím v G20 a vyloučit tak některé rozvojové země z našich tendrů, to není přijatelné. To by bylo v nesouladu s vlastním politickým závazkem Unie. A sice, že Unie a své členské státy budou co nejvíce oddělovat pomoc od ostatního potom naše zpráva o společném nařízení. Ve stávajícím eh, eh, souboru legislativních návrhů chceme zachovat eh, to, ten pokrok, který jsme učinili před 6 lety. Pokud se podíváme na stávající finanční instrumenty, tak jak víte, ty, to DCI teď je poměrně podrobný instrument a řada věcí, o kterých se bavíme, už eh, byla teď dohodnuta před 6 lety v rámci DCR. komise, zdá se, navrhuje změnu některých těch dohod a to si myslím, že je nepřijatelné. Mám tady tři příklady. Za prvé eh, ten práh eh, pod nímž finanční práh, pod nímž by bylo možné uplatnit jednoduché, eh, jednodušší řízení, byl zvýšen na vyšší úroveň 30 milionů eur. 30 milionů eur, eur neutratíte eh, snadno v jednorázovém eh, rozvojovém projektu. Takže mít tady snažší řízení by znamenalo vyloučit parlament z kontroly. Dnes je ten práh 10 milionů eur a já bych toho nechal. Za druhé, eh, zahrnutí parlamentu a auditních institucí je a musí eh, zůstat eh, podmínkou pro uplatnění rozpočtové podpory. Nemělo by to zmizet z nového nařízení. A potom ten menší návrh který činím, je, že Evropská investiční banka by i nadále měla být zapojena do eh, řídícího výboru eh, s, člen, s odborníky eh, členských států, kteří schvalují ta opatření, kdykoliv EIB ji spolufinancuje ty projekty. To je všechno, pane předsedo, děkuji. Děkuji vám. A teď pan Vegenen, pan zpravodaj předstupnímu nástroji jménem pana Paška, který je tady eh, stínovým zpravodajem. Tak já budu hovořit, eh, je to velký stín ovšem. Já doufám, eh, že váš jeho stín je dost velký na to, aby <laughs> byl schopen vám stínit vůbec. teď eh, ten eh, nástroj eh, k tomu, tomu prováděcímu nařízení. Pan Paško děkuje za spolupráci se stínovými zpravodaji jednotlivých frakcí a také za to, že nejdůležitější věc u SAD, která byla zohledněna v těch pozměňovacích návrzích, tedy jeho návrhy byly zohledněny, a strategické programové dokumenty jsou delegované akty, takže parlament co by spoluzákonodárce je plně zahrnut a regionální a místní úřady jsou zahrnuti, zahrnuti stejně jako sociální partneři a mají jednat iniciativně. A potom je tady viditelnost finanční podpory EU a její zvýšení tak to bylo také přijato. Potom je tady několik věcí, eh, které by SAD ráda dodala do toho procesu, do, do pozměňovacích návrhů. Za prvé se to týká místních úřadů. Bychom rádi, aby eh, ty byly eh, zdůrazňováni, co by, tedy, aby mohli být příjemci podpory. Potom by bylo třeba upravit finanční systém podle toho, Čili oni by neměli jenom přispívat, ale mohli by, mohli, mohli by být i příjemci. To by mohla být jedna priorita společných pravidel ve všech instrumentech, kterých se to týká. Je to i v souladu s cílem posílit eh, partnerství s eh, společností a nejen se státem. Pan Paško a SED se také domnívají, že eh, pozměňovací návrhy 18 a jasná, jasná měřítka ve 20 jdou za rámec návrhu komise a mohly by vést k přílišné byrokratizaci. To je samozřejmě věc, kterou budeme také projednávat. A za třetí, ustanovení, která zajišťují vzájemné doplňování eh, instrumentů v věcích, jako jsou klimatické změny a strategie 2020. A potom jsou tady organizace občanské společnosti. Je třeba uplatňovat princip partnerství ve všech fázích e, programování. To by mohlo být e, užitečné pro konsolidaci podpory demokratizace občanské společnosti a členské státy nebo partnerské země by mohly otevřít ten dialog, tak aby byl inkluzivnější. Jménem e, pana Paška bych také eh, řekl, že děkuji panu Brokovi za inkluzivní přístup k eh, námětům od zpravodajů. A ještě to odpoledne řeknu, ale jako zpravodaj eh, k nástroji o předstupní pomoci si myslím, že je dobrý ten balíčkový přístup a koordinovanější přístup, pokud jde o implementační postupy. To se ukazuje, že je velice užitečné, alespoň zatím. A myslím, že i v tom e, procesu e, předávání a koordinace pozměňovacích návrhů je to velice užitečné. Tam se nám podaří úspěšně ten proces uřídit, abychom nakonec neměli eh, rozporuplné, rozporuplné nástroje k jednotlivým rozhodnutím. Děkuji. Děkuji, paní Brandner. Ja, herzlichen Dank. Ähm, ich möchte... Děkuji vám. I já se chci vyjádřit několika bodům, o kterých jste se zmínili již i vy. Jenom velice stručně, pan Bergman hovořil o 30 milionech, to se nám zdá jako velká částka. V nástroji stability to bylo 20 milionů a jestliže to zvýšíme na 30 milionů, pak v nařízení bychom to měli snížit zase na 20. Myslím si, že 30 je opravdu extrémně vysoká částka, že 20 milionů stačí. A Potom ještě jeden návrh, který se týká prevencí konfliktů a pak tady navrhujeme analýzu konfliktu, která by se zapojila do všech nástrojů, tak aby toto bylo zohledňováno v příslušných zemích. A pak, aby se to eventuálně také zapracovalo do jednotlivých pro, programů, tak abychom se zaměřili především na prevenci a ne na reakci. Potom článek 6. Tady se předpokládá, že nejenom z DCI, ale také z IFS by se mohly také podporovat Import programs by se mohly také zohlednit a potom také evaluace otázka ukazatelů. Tady bychom to chtěli vyjasnit, abychom věděli, jak to má lépe fungovat a přesně fungovat. A potom článek 17, tady se hovoří o tom, kdy toto nařízení má začít fungovat, ale tady není žádné definitivní datum. To je podobné o, jako ostatních nástrojů, ale měli bychom postupovat jako u víceletého finančního rámce a říci, že to vyprší v roce 2020. A jinak souhlasím s ostatními body, které již byly řečeny. Děkuji vám srdečně. A nyní pan Kačín který zastupuje pana Lansdorfa. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za skvělou práci, ale především za snahu o koordinace horizontálních nástrojů a také za to, že jsme byli schopni vypracovat společnou vyjednávací komisi, my, eh, k pozici. My jako ALDE jsme pro společný postup a souhlasíme také s tím, že to naši vyjednávací pozici posílí. My souhlasíme s zpravodajem, že parlament má trvat na vypracování strategického dokumentu, který bude schválen formou eh, pr aktů v eh, delegované pravomoci. Potom tady máme výkonné akty a také poradní postupy a tady nemusíme postupovat eh, formou mikromanagementu. I D to to bude pojednáno odděleně. Ale já chci, chci zmínit také o tom, že se musíme více zabývat horizontální úrovní a tady především vizibilitou a komunikací. Obecné pravidlo by mohlo být problematické, protože někdy eh, musíme postupovat tajně tak, abychom neohrozili bezpečnost příjemce. A za druhé se to týká také hodnocení dopadů protože tento nástroj především se týká někdy i také individuálních občanů a subjektů a proto to musíme především vyvinout měřitelné ukazatele. A my také musíme se podívat na formulaci jednotlivých Eh, věcí. Především u IPA budeme ještě o této situaci hovořit s panem Vigeninem, protože se někdy zdá, že někdy má jít Evropský parlament trošku je odstrčen stranou a to je velice nesprávné eh, my bychom měli vždy si zachovat svou vlastní zodpovědnost a také především vliv na proces politického rozhodování. Děkuji vám. Pan Prida. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poblahopřát k tomuto velmi eh, jaksi hlubokému vyjasnění, které posiluje pozici komise a našeho výboru. Co se týče finančních nástrojů pro vnější činnost, musí odpovídat hodnotám EU v souladu se stanoviskem, které jsme přijali jako Evropský parlament. Podle mého názoru potenciální příjemci by měli dodržovat tyto požadavky. A bylo by nutné také posílit ty schopnosti příjemců spravovat eh, tyto částky efektivním a transparentním způsobem. Také bych chtěl zdůraznit skutečnost, že organizace občanské společnosti, které patří k těmto příjemcům, by se měly účastnit procesu uplatňování těchto opatření v rámci tohoto nástroje. Potřebujeme společné postupy, společná pravidla a musíme klást důraz na význam odpovídajícího stanoviska těchto jednotlivých organizací z hlediska projektů, které jsou financovány tímto způsobem. Komise, pan Zaraza. Good morning. Děkuji, dobré jetro. Komise vzala na vědomí připomínky jednotlivých zpravodajů Hlavním bodem diskuse v následujících týdnech bude otázka programových dokumentů a aktů přenesené pravomoci. My jsme také rádi, že budeme diskutovat o otázkách vizibility a zapojení občanské společnosti a místních subjektů a aktérů, protože tím jsme se také zabývali při diskusích s radou. Děkuji vám. Thank you that I missed the position of the commission. Děkuji, ale já jsem, si, já jsem nepostřehl, že by eh, komise vyjádřila své stanovisko. Bylo to všechno velmi stručné pro mě. Takže děkuji vám budeme pokračovat v této práci a já jsem přesvědčen o tom, že se nám to podaří podrže dohromady a možná, že příště nám komise eh, dá nějakou konstruktivnější odpověď. Eh, naděje se nikdy nevzdávám a já jsem, já to vždy chápu tak, že Evropský parlament se snaží pomáhat komisi a také ostatním orgánům, ale aparát v komisi to nikdy, tomu nikdy nechce rozumět. A to je jeden z hlavních problémů a nejenom v této záležitosti. Možná, že přijde doba, kdy budeme muset postupovat jinak, jestliže e, evropské instituce a komise nebudou postupovat demokraticky. A pozňovací návrhy se budou předkládat do 14. června 12 hodin. Děkuji vám. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu a to je nástroj stability a dávám slovo paní Brandner. Thank you very much, uh, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo. My jsme o nástroji stability již několikrát na tomto výboru uh, diskutovali a proto se nechci opakovat. Chci také nám toto připomenout a chci také připomenout úspěšné slyšení, které bylo velice dobré, protože jsme zde slyšeli reakce těch, kteří s tímto nástrojem pracují v terénu, nebo těch, kteří tento problém hodnotili. A nyní několik bodů a já také si vyslechnu pozorně své kolegy, kteří budou mít další příspěvky. Na začátku chci říci, že právě diskutujeme o horizontálních záležitostech, takže zde předkládáme pozňovací návrhy, nebudu se k tomu nyní vyjadřovat. Je to součást pozň- předložených pozňovacích návrhů. Za prvé je tady otázka názvu. Jak již jsem řekla, tak stabilita, e, název stabilita to eh, je obtížný pojem, protože například Turecko nebo Mexiko nechtějí být označeny za nestabilní země. A stejně tak to bylo za arabského jara, když jsme řekli, že máme tedy nástroj stability, protože když se řeklo slova stabilita, tak toto bylo sice spíše asociováno s naší minulou pozicí, když se spíše zdůrazňovala stabilita na místo lidských práv. Takže tento nástroj je nástroj prevence konfliktů a takže proto se ptám, zdali někdo chce navrhnout eh, nějaký jiný název než eh, název stabilita. Já si myslím možná, že opravdu by měl tento název více reflektovat obsah. A za druhé oblast působnosti. Já jsem se snažila předložit strategický směr pro tento nástroj. Pan Berma o tom také již hovořil. Není vždy snadné provést kvadraturu kruhu, ale ve stejnou dobu se zaměřit a také e, vlastně formulovat cíle strategie. A já jsem se snažila zúžit oblast tohoto oblast působnosti a jde o to, abychom tento nástroj využívali eh, v katastrofách, eh, které jsou eh, jak způsobeny lidmi, tak i při přírodních Eh, katastrofách. Tady máme také humanitární pomoc a existují také humanitární eh, krize, které mohou vést například eh, ke krizím či ohrožení míru a bezpečnosti v jednotlivých oblastech. Takže se domnívám, že bychom to měli zú, zúžit na to, že jsou to vlastně přírodní katastrofy, které mohou vést eh, k humanitárním a dalším katastrofám a ohrožovat mír a bezpečnost. Takže abychom tady eh, se neomezovali pouze na humanitární aspekty. A potom jsou tady také otázky lidských práv v souvislosti s eh, opatřeními proti terorismu, tak také již v minulosti jsme měli podobná opatření. To, co je důležité, je třeba vyvinout eh, instrukce a pokyny pro splnění těchto cílů. Máme například také cíle ehm, britského ministerstva zahraničí, kterými bychom se také mohli řídit. Já bych ráda, aby také EU mělo takovéto cíle a já jsem tady navrhla určitý článek. Ehm, já bych uvítala, kdyby EU se chovala podobně jako členské státy. Členské státy postupují v podobném dochu. EU od roku 2009 má koncepci mediace a dialogu. Toto je dobrá koncepce a já bych také ráda, aby se to projevilo v tomto dokumentu. Není to velice významný bod, který určitě nepovede k žádným potížím a potom je tady bod o lehkých zbraních a mm, mm, mm, e, malých zbraních a právě proto tady se to týká monitorování těchto zbraní. Tady máme problém s radou, kdy rada se domnívá, že toto nespadá do komunitární metody, ale já se domnívám, že by to byla užitečná věc, například po konfliktech tyto zbraně se sbírat a zničit je. Takže já jsem zde také něco v tomto duchu dodala, i když si myslím, že dojde ke konfliktu s radou. Potom je tady další bod, který se týká horizontální záležitosti, to jsou e, občanské organizace a organizace v oblasti občanské společnosti. Já tady chci zdůraznit jejich rolu, roli především při hodnocení financování a dalších opatření. A pokud se to týče finanční obálky, tak tady jsou dva body týkající se konkrétně financí. Já jsem se o tomto zmínila a říkala jsem, že bych ráda práh snížila ze 30 na 20 milionů, tak jak to již bylo v minulosti. A potom o kritická je opatření, tady bych to ráda zvýšila ze 65 na 70. Tady je to otázka také přírodních katastrof, na které již otřenění potřebujeme více peněz. Potom články 4 a 5, tady jsou procenta Potom jsme měli pozňovací návrhy od DV a většinu z nich jsem převzala. Děkuji. Gracias, Presidente. Hemos trabajado muy Děkuji, pane předsedo. S paní Brandnerovou jsme úzce spolupracovali na tom, abychom ošetřili toto nařízení ohledně stability. My souhlasíme s tím, co navrhuje s výjimkou posledního bodu, který oznámila paní Bratner. To je pozměňovací návrh 49. Jedná se o změnu článku 13 návrhu nařízení. Týká se to navýšení z 65 na 70 u aktivit, které souvisí s článkem 3. Komise samozřejmě může udělat nezbytné propočty ohledně toho, aby bylo možné ošetřit eh, převážné aktivity, které souvisejí s tímto nařízením. Nicméně toto navýšení pro aktivity, které souvisejí s článkem 4 a 5, to znamená navýšení z 5 na 15 Toto navýšení je tak obrovské, že eh, by bylo nutné toto prodiskutovat nejdříve, tedy s komisí a s ESVČ, protože je to čtyřnásobek toho, co je realizováno. Pokud tady nejsou finanční restrikce, dobře, žádný problém, ale vzhledem k tomu, že existují problémy na úrovni financování, tak toto navýšení je nepřiměřené. A co se týče článku 4, tak by to znamenalo, že eh, vlastně to v konečném efektu vyjde úplně na stejno. Nic to nezmění. Bez tohoto nástroje stability, který obsahuje opatření, která se zabývají otázkami, jako je například námořní bezpečnost nebo fenomen piráctví, bez tohoto nástroje a tady je také ještě nutno podotknout, že existuje článek 5, který souvisí s těmito opatřeními. Takže bez tohoto nástroje tato opatření nemohou být zafinancována a mohla by se uplatňovat pouze v rámci vojenských eh, prostředků. Takže je tady další rozměr, který souvisí se stabilitou a s vytvořením podmínek míru. Také to souvisí s institucionální kapacitou. Toto bychom měli také zohlednit. Pokud tedy navýšíme opatření z 5 na 15 v článku 4, pak se jedná o velmi vysoké zvýšení. Buď se nebude procento vůbec uvádět, a nebo tady bude navýšení z 5 na 7 ale upřímně řečeno, znásobit čtyřikrát tuto nejabstraktnější část nařízení, to mi připadá velmi přehnané, takže by bylo dobré to projednat s komisí. Tady máme co dočinění s velice politickým nástrojem. Máme tady velmi vágní obecnou koncepci ohledně stability. To zahrnuje celou řadu faktorů. A v současnosti žijeme v době finančních restrikcí, tak musíme přesně vědět, čemu budou určeny tyto prostředky. A musíme samozřejmě zohlednit veškerý záběr eh, kompetencí, který tady v této oblasti eh, hraje roli. Protože pokud budeme zde financovat více, tak je tady riziko, že nebudeme mít dostatek financí na jiné faktory. Děkuji, pan Preda. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejdříve blahopřeji paní Brandnerové tomuto příspěvku. Vy jste prezentovala tento nástroj stability, který sleduje konkrétnější cíle, než jak tomu bylo v minulosti. Mám představu nástroje, který se bude soustředěvat na politické aspekty a na aspekty bezpečnosti. Existují také ekonomické a sociální dlouhodobé projekty, které jsou jaksi staženy, odstraněny. Uvedla jste problém zjednodušení a jeho vztahu k flexibilitě. Také jste hovořila o soustažnosti mezi nástrojem stability a jinými nástroji pro vnější činnost. Jako zpravodaj za DV. Myslím si, že sociálně-ekonomická dimenze by měla zůstat v tomto nástroji stability. Tento nástroj je velice důležitý. Má se snažit zajistit prevenci a řešit krize, tak jak to uvedla paní Brantnerová. Ale tento nástroj zároveň eh, musí zajišťovat eh, výsledky, jakmile se jedná o nutnost reagovat na přírodní katastrofy. Tento nástroj sehrává také úlohu v oblasti rozvoje. Nástroj stability je propojen s otázkami naléhavých postupů právě díky flexibilitě tohoto nástroje, pokud nenajdeme finance v jiných nástrojích, tak použijeme tento nástroj stability, abychom zareagovali na naléhavé situace a abychom zafinancovali tyto naléhavé aktivity. Na druhé straně tento nástroj stability umožňuje EU realizovat projekty, které podporují rozvoj. To jsou projekty, které pak mohou být přebírány jinými nástroji v případě, že cíle jsou slučitelné. A celá řada uživatelů oceňuje tuto flexibilitu, musíme ji tedy ponechat. Eh, Villalonga. Pan Villalonga. Yes, thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat zpravodaji za odvedenou práci na zprávě já bych se nyní chtěl zaměřit pouze na jeden konkrétní posňovací návrh, který způsobuje znepokojení jak komise, tak Evropské vnější služby. To je 49. Týká týkající se finančního rozložení v rámci článku 13. My se domníváme, že tento návrh by vedl k nevyvážení jednotlivých nástrojů tak, aby se dosáhlo implementace trvale udržitelným způsobem. Současné nařízení hovoří o 73 procentech pro katastrofy, 5 procent pro další opatření, pro reakci a 13 procent na další eh, reakce. A nyní se tato částka zvýší na 15% a to by znamenalo vlastně celkově 400% nástup, na, nárůst. Toto astronomické nárůst povede k tomu, že tady potom vzniknou problémy se schopností absorpce zdrojů. takové to obrovské e, číslo, tato velká částka není nutná pro dosažení cílů. A také dopad e, tohoto navýšení povede k tomu, že bude snížena částka z, v článku 5 z 20% na 5%. A my vás chceme upozornit na to, že tato snížení, toto snížení částky povede k tomu, že my v podstatě jsme předpokládali rozšíření našich akcí. Článek 49 eh, bude potom obsahovat fondy, které nebudou zapotřebí, budou tedy třikrát a čtyřikrát vyšší, což povede k tomu, že my jako komise již nebudeme schopni zabezpečit, abychom bojovali například s e, obchodem e, s lidmi a nebo také s drogami a také, abychom mohli řádně bojovat proti piráctví. Mimo to Evropská unie nebude moci postupovat e, komplexně tak, abychom využívali veškeré nástroje A z tohoto důvodu chceme využij, vyzvat AFED, abyste ještě jednou zvážili obsah pozňovacího návrhu 49. Děkuji vám. Pan Dol za komisi. Uh, thank you, Děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve rád zcela podpořil to, co uh, říkal kolega uh, z ESVČ, zejména pokud jde o peníze na nové články 4 a 5. My si myslíme, že zvýšit článek peníze eh, podle článku 4 na, o 15% je užitečné, vzhledem k tomu, eh, že nemáme dostatečnou kapacitu tam. Zatímco eh, v oblastech podle článku 5 eh, se ukázalo v posledních letech, eh, že jsme, jsme schopni využít podobný objem financí a neměli bychom jej omezit. A tak by tomu bylo, kdybychom, um, by ten um, potenciální návrh prošel. Takže bychom tady opravdu byli proto, uh, aby ten text byl zachován tak, jak uh, je navrhuje komise. Kdyby se alespoň hovořilo o 65% pro článek 3 odpověď na, nebo reakce eh, na krize. Tak bychom mohli v nadcházejících letech reagovat na to, eh, co bude předěleno mm, na články 4 a 5. Potom několik dalších bodů. Pozměňovací návrh číslo 25. Komise navrhla možnost eh, druhé beznákladové rozšíření o 6 měsíců. Chtěli bychom, aby ta, to druhá, ta druhá možnost tam byla. Je to pro případ, že třeba eh, zastavit eh, nějakou akci vzhledem k politickému vývoji v terénu a ehm, potom, abychom měli možnost eh, obnovit to někdy později, aniž by vznikly jakékoliv další náklady. Pozměňovací návrh číslo 28. Zde komise navrhuje možnost přijetí opatření bez eh, předchozí eh, konzultace ve výjimečných případech. Pokud bychom to dali eh, s předchozí konzultací, tak by to nemělo vůbec smysl. To potom bychom tady byli u toho běžného opatření pro mimořádnou pomoc. Tady jde o to například, kdy vysoká zmocněnkyně, představitelka, pardon, kdy v případě, že bude existovat předem od, odsouhlasená pozice EU, pokud nakonec e, budou nějaká doporučení po zasedání skupiny s danou zemí, e, pokud bude potřeba nějakého spotřebitele, tak je důležité, aby místo předsedka, aby e, vysoká představitelka mohla jim hovořit jménem EU, místo toho, aby se musela vracet a čekat. Myslíme si, že jsou to okolnosti, kde je minimální riziko, že by potom někdo nesouhlasil s tím, co navrhuje eh, vysoká představitelka. Takže proto bychom tam mm, za to opatření byli rádi. Potom také máme problém s eh, tím, co tady zaznělo Eh, na slyšení 8. května ohledně změn možnosti reagovat na následky eh, přírodní člověkem způsobené krize nebo katastrofy. Tohle by mohlo hm, pomoci zajistit stabilitu nebo vyhnout se nestabilitě. Čili ono se to netýká jenom eh, politických bezpečnostních akcí, ale i rekonstrukčních prací. To může pomoci eh, zajistit eh, zlepšenou bezpečnost. Já bych zašel do dalších problémů, ale u 52, 58 63 tam máme některé formulační problémy a tam bychom vás zvážili o, hm, požádali, abyste to znovu zvážili nařízení o instrumentu o stabilitě eh, stanoví, že je to jenom nástroj pro poslední instanci, kdy už jinde nemůžeme eh, zajistit financování. Není riziko, aby se to používalo na něco, co se dá udělat z jiných instrumentů. Tedy. Děkuji vám. Pan Gualtieri. Thank you. Sì, grazie. Děkuji. Pane předsedo, chtěl bych se omluvit výboru a zpravodaji a SKO projednávala moji zprávu ve chvíli, kdy tady probíhala diskuse. Takže já budu muset e, odejít. Budu stručný. Moje stanovisko je pozitivní ohledně návrhu zprávy naší kolegyně paní Bratnerové. E, název byl reformulován a některé aspekty by se mohly také převzít z těch konkrétních pozměňovacích návrhů e, fiktivního zpravodaje. Během naší eh, první diskuze k tomuto tématu jsem již uvedl, že podle mého názoru některé aspekty návrhy, návrhu komise jakoby nebrali dostatečně v úvahu inovace, ke kterým došlo na úrovni ESVČ a také v Lisabonské smlouvě se stanovuje konzistentnější používání různých nástrojů Evropské unie v oblasti ochrany hodnot EU a cílů, kterých se má dosáhnout. A také z hlediska definování konzistentní vnější služby. Já vám uvedu příklad. Definice, kterou nacházíme v článku 1 bod D, malé a, je určitě již zastaralá, protože je tady propojení s nástrojem stability a se schopností nebo kapacitou realizovat politiku rozvoje, která by byla konzistentní v rámci počínání Evropské unie. Samozřejmě, že vnější činnost EU má jaksi širší záběr z hlediska cílů. Nezahrnuje to pouze spolupráci v oblasti rozvoje, proto se změnil název. Je nutné tedy zohlednit tento nový politický kontext po Lisabonské smlouvě a po vzniku ESVČ. Já myslím, že bychom měli zohlednit tento vývoj konkrétnějším způsobem v daném textu. A dále, co se týče alokování jednotlivých eh, zdrojů. Tady souhlasím s navýšením toho minimálního Prahu v rámci článku 3. Jedná se opravdu o konkrétní povahu tohoto nástroje stability. Náš kolega Munic má pravdu, když uvádí, že není eh, nezbytné upřesňovat toto rozdělení v té minimální poloze. To je ten článek 4 a článek 5. Já myslím, že je možné pak tímto způsobem skombinovat návrh zpravodajky se strukturou článku, tak jak ho navrhuje komise. Pak jsou tady ještě další body, které jsou méně důležité, ale obecně za to máme naprosto vstřícné stanovisko k návrhu paní Brandnerové. A pak je tady také mm, ošetření příloh. Je tady právní změna, se spolurozhodování přecházíme na akty e, přenesené pravomoci. A zde souhlasím s tím, co bylo řečeno e, panem Prokem. Jedná se o to, abychom dokázali přizpůsobit ducha smlouvy aktům eh, v přenesené pravomoci. Znamená, souvisí to také s definicí článku 3 a 5. Kolega Kila má slovo. Think... Uh, Děkuji, já se domnívám, že se jedná o zprávu, která nás semkne na místo, aby nás rozdělila. A já si velice vážím konsistentní práce paní Brandner při zpracování této zprávy. Nástroj stability je jedním z rozhodujících nástrojů pro EU, aby byla schopná pomáhat v krizích. Já chci také zdůraznit, že je zapotřebí více a jasněji zapojit do procesu Evropský parlament, který musí být informován a také konzultován a musíme brát také v musí být brány v pota, brána v potaz usnesení Evropského parlamentu. tak také zapojení ESVČ je důležité. Je také důležité, aby se koordinovala činnost jednotlivých služeb a je třeba tuto spolupráci a koordinaci, koordinaci oficiálně zakotvit. Já tady mám několik otázek v, v pozňovacích návrzích 54, 63, 65 se odkazuje, se ne, již neodkazuje na veřejné zdraví. A my v současné době také víme, že epidemie v konfliktních oblastech se často šíří a právě proto veřejné zdraví je důležitým faktorem, na který se musíme zaměřit v obdobích po konfliktech a pokud se to týče také například šíření padělaných léčiv, léků a také v příloze 21 d také odkaz na pobřežní katastrofy byla odstraněna a právě proto A především se musíme zaměřit tedy na řešení mm, situací a problémů po konfliktech. Paní Brandner, prosím vás o stručnou odpověď. Ano, já chci reagovat na připomínky kolegů a chci poděkovat všem kolegům za jejich připomínky. a děkuji vám za konstruktivní spolupráci. Vy jste někteří z vás hovořili o rozložení finančních prostředků, takže dříve jsme měli 73 a nyní jsme na 70% a je to tedy méně, než to máme v současné době a právě krása na tomto nástroji především flexibilita a možnost rychle reagovat. Takže já jsem si říkala, že snížení ze 73 na 65 je velké snížení a právě proto dávám přednost částce 70. A právě proto pak budeme schopni více eh, reagovat. Jestliže snížíme tuto částku, tak nevíme, jak budeme moci reagovat v budoucnosti. To je první bod. Článek 3. Potom otázka článku připravenost řešit krize a také prevence krizí. A toto je, je zaměřeno především na prevenci krizí a to je, myslím, nejlépe, jak vydávat peníze. Jestliže dokážeme využít peníze na prevenci krizí, tak to je to nejlepší. My máme nyní úsporné období a my ne, myslím si, že bychom stejně neměli teprve se věnovat reakci na krize. Stále si myslím, že se strategického hlediska musíme zvážit, kam chceme naše peníze investovat a myslím si, že prevence krizí je důležitá. Jestliže máme hodně peněz, tak eh, eh, nemusíme o tom diskutovat, ale já, jestliže máme omezené finanční stroje, tak si myslím, že bychom tyto peníze měli investovat především do prevence, což je to nejlepší a je to také strategická pozice, kterou jsem zaujala. Já o tom s vámi budu diskutovat, ale já se domnívám, že eh, jedno euro investované do prevence je daleko lépe využité, než když je použijeme na to, abychom reagovali na krize. To vidíme například v Afganistánu a v jiných zemích. Takže se jedná také o rozpočtové úvahy. Pokud se týče o dlouhodobé hrozby, tak tak tady došlo ke snížení, ale někdy se snížení prostě odehrát musí. A právě já jsem se snažila také omezit e, škody, ale protože my máme také hodně dlouhodobých rozeb, na které musíme reagovat, ale některé bychom mohli řešit lépe jinými nástroji. Ale jestliže budeme bojovat za celkový nástroj, pak za něj budu e, nárůst, tak za něj budu bojovat společně s vámi. A potom také nástroj stability by měl být také e, jako rozvojový nástroj, ale to já si nemyslím. To jste řekl kolego, vy, ale já se domnívám, že my tady máme omezené finanční prostředky a ty bychom měli využít a proto se nechci zaměřovat na oblast rozvoje. Potom otázka obnovy. Tento článek hovoří o podpoře ra, rehabilitace eh, a rekonstrukce například také jednotlivých obytných projektů a opět zahájení ekonomické činnosti a vytvoření minimálních opatření na trvale udržitelný rozhov. Ale já si myslím, že toto se týká DCI, to se netýká nástroje stability. Ale vy víte, jestliže tady vznikne naléhavá situace, pak můžete těchto finančních prostředků využít. Ale DCI mají flexibilitu a jestliže oni to nechtějí využít, já nechci, aby nástroj stability se využíval na budování eh, obytných budov. My máme omezené financování, já se omlouvám, že s panem Predou nesouhlasím, ale myslím si, že to by byl neuvážený eh, využívání. Potom také, o čem hovořila komise, o dalším prodloužení po druhé. My víme, že vyžádáte o proložení již po druhé, protože EDF a DCI nefungují. Veškeré úspěšné projekty, které nyní běží, fungují dobře, ale já se domnívám, že takto bychom postupovat neměli. My bychom eh, měli trvat na tom, aby dlouhodobý nástroj by se také zaměřil na úspěšné projekty, tak abych potom nedošlo k tomu, že bychom měli méně peněz na krize. a také se musíme snažit o to, aby určité projekty z našeho nástroje byly posléze převzaty do jiných nástrojů. A nyní tedy nemůžeme říci, že protože nám to všechno nefunguje, potom bude méně peněz na řešení krizí. To jsou některé důležité body, které byly vzneseny a já se Budu také zabývat vašimi pozňovacími návrhy, potom se tady také hovořilo o padělaných lécích a potom také o lidmi způsobených e, katastrofách. Já nemám nic proti přírodním katastrofám, ale já si myslím, že obecně bychom měli řešit přírodní katastrofy, ale měli bychom se zaměřit na konkrétní katastrofy. Není to žádné ekologická záležitost. Ale na některé věci tento nástroj využít, využít můžeme. Ale máme ještě další nástroje. My víme, že tyto nástroje úplně nejsou eh, dobře propojené a doufáme, že tato situace se zlepší. Děkuji vám, paní Brandner. Já jsem také proto, aby peníze se zaměřily na konkrétní účely a nejenom, abychom se snažili být hodní na všechny. A já také doufám, že nyní se také dostaneme ke lhůtě pozměňovacích návrhů, takže pozměňovací návrhy budou předkládány 14.6. a nyní už si uděláme polední přestávku. Děkuji vám.